Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to uh, open up some minute of courtesy before getting... Tak děkuji vám, přeji dobré ráno na začátku nového roku. Ještě jednou všem šťastný nový rok a všechno nejlepší. chtěl bych vyjádřit naději v to, že rok 2020 dopadne dobře. To je jenom tak na úvod. A za druhé, abychom tedy začali svižně tuto první čtvrteční schůzi výboru Libe, tak tu mám sdělení. Nejprve přijetí pořadu jednání. Chtěl bych navrhnout následující změny body 10 a 11, tedy prezentace ECRIS a ETIAS, jejich zpravodajem je kolega Jerun Lenars, budou odloženy. Nikdo proti tomu nic nenamítá. V tom případě je pořad jednání takto pozměněný přijat. Jazykový režim, ten znáte, k dispozici jsou všechny jazyky tentokrát, kromě finštiny, lotyštiny, litevštiny a gaelštiny. Potom tu máme schválení doporučení koordinátorů. Nejprve jmenování zpravodajů stanovisek. Rob Ross z ECR byl jmenován zpravodajem pro rámec etických aspektů umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií. A tentýž kolega Rob Ross byl jmenován zpravodajem pro stanovisko k umělé inteligenci. Tato doporučení mají nyní být schválena. Čímž se dostáváme k oznámení eh, aktu v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 16. prosince 2019 parlament přijal čtyři návrhy prováděcích aktů komise. Je to rozhodnutí, kterým se mění prováděcí rozhodnutí komise o eh, dokumentech, které mají předložit žadatelé o krátkodobé výzum v Maroku Potom další prováděcí akt ohledně provozních instrukcí k vydávání víz eh, námořníkům nebo cestujícím po moři a další prováděcí rozhodnutí ohledně vyplňování a eh, vyplňování víz a nalepování kolků. Eh, potom tu máme rozhodnutí o požadavcích na výkonnost a praktických ustanovení o monitoringu výkonnosti sdíleného BMS. Přijetí těchto prováděcích aktů bylo oznámeno výboru Libe prostřednictvím newsletteru a interní lhutou pro podání námitky je 6. leden v poledne. A žádná námitka nebyla obdržena. Potom tu máme tři návrhy prováděcích aktů komise máte je před sebou. Jsou to technická pravidla pro vazby mezi datovými informačními systémy, potom specifikace technologických postupů, přijetí těchto aktů už bylo oznámeno a dorazila žádná námitka. Pak to máme ještě jeden bod schválení doporučení koordinátorů a to na základě článku 214 eh, podle kterého zápis ze schůze koordinátorů eh, je v podkladech, které byly rozeslány poslancům výboru Libe. A po všech těchto oznámeních můžeme začít s naším dnešním programem. Tím se dostáváme k bodu 4 a k bodu 5. Jde o společnou rozpravu uzavření dohody o statusu mezi Evropskou unii a Černou horou ohledně agentury Evropské pobřežní a pohraniční stráže a obdobná dohoda mezi Evropskou unii a Srbskem. Také jde o působení Evropské pobřežní a pohraniční stráže v, v Republice Srbsko. Pro oba tyto body je zpravodajkou kolegyně Bettina Folas, takže jí nyní dávám slovo, aby nám představila své téma a poté dáme slovo stínovým zpravodajům. Prosím, máte slovo paní Volat. Děkuji moc krát, pane předsedo, za tento úvod. Po nezbytných rozhodnutích rady a po podpisech obou zemí, Černé hory i Srbska, můžeme začít pracovat na těchto zprávách týkajících se těchto dvou zemí. Obě dohody o statusu eh, by měly vytvořit základy pro to, aby se mohly konat společné eh, akce eh, po Evropské pobřežní a pohraniční stráže v těchto dvou zemích. K uzavření této dohody je zapotřebí souhlas parlamentu. Jak všichni víte, tak vyjednávání probíhají mezi Radou a státy západního Balkánu už od roku 2016, a to ještě před přepracováním mandátu Eh, Evropské pobřežní a pohraniční stráže, eh, který, eh, což uskutečnil minulý parlament na konci legislativního období v roce 2019. Ale už v tom předchozím nařízení z roku 2016 se jednalo o operativních akcích agentury v třetích zemích Evropské unie, eh, tak jediné právní mož... Tato, takováto dohoda je jedinou právní možností, která by skýtala právní rámec pro činnost evropských agentur v třetích zemích. To je naprosto zásadní, protože eh, my v Evropské unii jsme samozřejmě vázáni kritérii právního státu, které, které je třeba dodržovat a eh, které vlastně zasazují do právního rámce všechny činnosti našich agentur. A Uzavření takovéto právně závazné dohody stanovuje také neformální pracovní e, pravidla a jde proto o páku, která může vést k vytvoření demokratické kontroly a e, transparentnosti. V, dohodě se Srbskem a Černou horou jde především o e, občanskoprávní záležitosti a o vymezení kompetencí e, členů týmu. Je potřeba zdůraznit podle mého názoru především článek 9 e, v dohodě o statusu, který obsahuje ustanovení o zachovávání základních práv Eh, na základě čehož mohou Srbsko a Černá hora vysílat své členy do operativních týmů a eh, kdy musí být zajištěno právo na eh, azyl a je tam obsažen také zákaz nedůstojného jednání s lidmi, právo na svobodu zásada nezasílání zpět a zákaz kolektivního vyhošťování. Potom jsou tu práva dětí a práva na soukromý a rodinný život. V tomto článku je také obsažena zásada nediskriminace. Základní práva jsou citlivou oblastí na kterou budeme pamatovat i při budoucích záležitostech týkajících se této agentury. Protože tato agentura funguje jménem Evropské unie a proto musí dbát na ochranu základních práv a to i při pracovní přípravě a školení pracovníků a musí existovat také mechanismus stížností v případech porušování. Je třeba požadovat, aby v budoucích vyjednáváních o dohodách o statusu komise ještě před zahájením vyjednávání vyhodnotila situaci právního státu v dotyčných třetích zemí a aby výsledky tohoto hodnocení bezprostředně předala Evropskému parlamentu, abychom my v parlamentu mohli řádně vyhodnotit tu dohodu o statusu a abychom mohli provádět kontrolu základních práv. K tomu potřebujeme co nejvyšší transparentnost. Proto žádám komisi i agentury, aby nám v budoucnu eh, včas připravili zprávu s nějakou vypovídací hodnotou o eh, situaci v daných zemích misích. K povinnostem agentur patří také vyhodnocovat eh, spolupráci s třetími zeměmi ve výročních zprávách o činnosti. Relevantní také je, že když se podíváte obecně na eh, dohody o statusu a srovnáte je, tak zjistíte, že jsou formulovány velice různorodě a je politování hodné, že eh, to, že je to formulováno nejednotně a že právě, ta klauz, právě tak ta klauzule o nediskriminaci se nevšude shoduje, což by mohlo vést k právní nejistotě. Je nutné, aby v budoucnu byly formulovány tyto dohody jednotně. A závěrem bych chtěla říci, že obě dohody, které jsou nyní před námi, jsou v souladu s vzorovou dohodou komise a já tedy navrhuji vyslovit souhlas k rozhodnutí rady a učinit tak další krok v proceduře. Deadline na pozměňovací návrhy je 21. ledna a hlasování ve výboru předběžně 28. ledna a hlasování na plénu patrně v březnu tak to zatím vypadá. Děkuji eh, kolegům z ostatních frakcí za spolupráci a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji, paní Volat, a teď dáme slovo zpravodajům. Stínovým zpravodajům. A prvním stínovým zpravodajem za EPP je paní Mecola. Prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo, šťastný nový rok a děkuji moc Betyně za její práci na těchto dvou návrzích doporučení ohledně uzavření dohody o statusu s Černou horou a se Srbskem ve které jde konkrétně o operace Evropské pobřežní a pohraniční stráže na území těchto dvou zemí. Není to první takováto dohoda, ke které parlament vydává doporučení, jak už to bylo řečeno. Takovéto dohody jsou nedílnou součástí právně závazného rámce pro operace agentur v nich členové týmu s exekutivními pravomocemi eh, jsou nasazeni. Je třeba upozornit na to, že tyto dohody o statusu jsou eh, přísně vzato eh, návazné na to první nařízení z roku 2016, které teď bylo nahrazeno nařízením z roku 2019, jehož jsem byla zpravodajkou. Takže z tohoto ohledu aktualizované předpisy podle posledního nařízení by také mohly být obsaženy v operačních plánech podle této dohody. Děkuji a nyní za Renew s, s, s pan Michal Šimečka. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce za její práci. Já to vezmu velice stručně. Jménem Renew Europe mohu říct, že s radostí podpoříme tuto zprávu a vyslovíme souhlas, nebo souhlas parlamentu s těmito dohodami. Naše frakce dlouhodobě podporuje Frontex a také to, aby existoval právně závazný rámec s pojistkami základních práv, který by skýtal transparentnost u operací Frontexu v třetích zemích. Takže tohle vítáme. A kromě různých bodů, které zmínila zpravodajka, tu máme ještě několik drobností A, a sice, že jsou tu určité rozdíly ve formulaci, pokud jde o odpovědnost a pokud jde o to, kdy členové agentury mohou figurovat jako svědci v nějakém právním řízení u soudních procesů v Srbsku a v Černé hoře. Tady jsou rozdíly mezi těmi dvěmi, dvěma dohodami, což je divné, mělo by to být v budoucnu formulováno jednotně. A pak je tu ještě jeden problém, který možná stojí za to zdůraznit. A sice, že e, je sice dobře, že jsou tu ustanovení o nediskriminaci a o lidských právech, ale v takovémhle textu by se dalo očekávat, že tam bude explicitní odkaz buď na Evropskou e, listinu základních práv nebo na umluvu e, o lidských právech. OSN, nebo nějak, nějakou, nějaký další takový text. Nic takového tam není, ta formulace sama o sobě je dobrá a vlastně je převzatá z listiny základních práv, ale z důvodu právní jistoty by bylo lepší, kdyby tam byla ta explicitní zmínka. To jsou ale drobnosti, jak už jsem říkal, a jinak celkově vzato vítáme tuto zprávu, vítáme dohodu a budeme hlasovat pro. Děkuji moc krát a nyní za zelené je stínovým zpravodajem pan Romeo Franc. Ten tady není, pane předsedo, bohužel, ale možná mohu jménem zelených říct, že plně sdílíme názor zpravodajky, pokud jde o transparentnost a potřebu eh, jednotně formulovaných klauzulí. A mělo by být zcela jasné, že Frontex jedná mimo území Evropské unie, ale přesto je vázán aký Evropské unie, včetně listiny základních práv. Ale souhlasím, že by bylo lepší, kdyby tam byla explicitní zmínka. Nicméně eh, jsem vděčná zpravodajce a jsme pro. Děkuji a za ECR je stínovým zpravodajem pan Stanislav Brudžinský. Je tady? Není? Pan Pokačíny, prosím. Já bych chtěl jenom říct, že kolega tady není, ale že podporujeme zpravodajku, takže za nás všechno v pořádku. Děkuji vám. A co si Rarego? Zague, je tady? Není? Prosím. Paní Birk. Já jsem to nesledovala, ale uh, GUE nebylo proto, aby Frontex operoval ve třetích zemích a uh, tuto pozici si držíme. Nemyslíme si, že jsou to dostatečné pojistky a zejména v tomto regionu uh, by to bylo velice důležité, protože tam dochází k závažnému porušování jak evropského práva, tak mezinárodního práva. Děkuji. Maybe we can hear from the commission. Tak ještě si poslechneme komisi. Pan Oliver eh, Seifert je tady z komise. Chcete se vyjádřit, prosím? Děkuji, dobré ráno a šťastný nový rok všem. Jak víte, tak Během migrační krize v letech 2015 a 16 byla jednou z hlavních transitních tras balkánská cesta. Frontex v té době neměl právní mandát k nasazování pohraničních strážníků do třetích zemí a proto komise navrhla a spoluzákonodárné orgány e, odsouhlasili e, nařízení o Evropské pobřežní a pohraniční stráži v roce 2016 a Frontex tak získal možnost nasazovat e, týmy na území třetích zemí, samozřejmě ale vždycky na základě dohody s dotyčnou třetí zemí. Konkrétně takovéto dohody o statusu. Jak už zmínila zpravodajka, tak ještě před vstupem v platnost jsme dokončili vyjednávání se všemi pěti zeměmi západního Balkánu. Ještě předtím, než vstoupilo v platnost nové nařízení o Evropské pobřežní a pohraniční stráži. A naším cílem je, aby všech těchto pět dohod na základě nařízení z roku 2016 mohlo začít fungovat eh, do konce letošního roku a aby mohly být nasazeny týmy podle těchto dohod. Ještě se ale uvidí, zda se to povede, protože to záleží také na tom, jaký pokrok proběhl, respektive proběhne v těchto pěti zemích západního Balkánu. Pro nás bylo důležité řídit se modelem dohody o statusu v co největší možné míře. Samozřejmě ale vyjednávání s těmito zeměmi se odvíjela občas s rozdílnou dynamikou, protože situace v těch zemích se trochu liší a ty země mají různé zájmy. Nicméně se nám za komisi podařilo udržet si horizontální přístup u těch hlavních prvků což eh, znamená nasazení eh, evropských týmů podél vnější hranice eh, Evropské unie a nikde jinde. To je podle nařízení 2016, teď v tom novém nařízení je to jinak. Potom pravomoci týmů Evropské pohraniční stráže jsou stejné ve všech dohodách. Pravidla pro odškodňování jsou totožná ve všech dohodách. A právě tak to máme ustanovení o základních právech. A ta jsou také ve všech dohodách. Pokud jde o základní práva, tak už bylo zmíněno, že tu máme drobné rozdíly. Například v dohodě se Srbskem na jednu stranu Srbsko nechtělo eh, mít tam odkaz na genderovou identitu, protože to je eh, pojem, který srbské právo nezná. Na druhou stranu, jak eh, už zdůraznili stínoví zpravodajové, Frontex a jeho týmy jsou plně vázány evropským akým. a proto musí naplňovat také článek 10 směrnice o kvalifikaci k azylu, který explicitně odkazuje na genderovou identitu, pokud jde o žádost o azyl. A pokud jde o odkaz na eh, za, na, na základní práva v mezinárodním právu, tak to si myslíme, že je pokryto článkem 12 tedy vztah k ostatním mezinárodním závazkům. Tady zdůrazňujeme, že všechny ostatní mezinárodní závazky a povinnosti, které existují pro země západního Balkánu, jako je Evropská umluva o lidských právech, tak ty jsou samozřejmě plně v platnosti. Takže naším Přístupem je, že chceme, aby se těch pět dohod rozjelo do konce letošního roku a zcela souhlasíme se spravodajkou, že se musíme řídit společným přístupem a zajistit eh, harmonizovaný postoj a zohledňovat nové nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, které vstoupilo v platnost v prosinci a pozměnit těch pět dohod tak, aby byly harmonizované. A pokusit se eh, samozřejmě dále harmonizovat ty drobné rozdíly, které tam existují. Tak to si myslím, že byly ty hlavní body. Potom jeden ze stínových zpravodajů ještě zmínil eh, pozici svědků. Pokud jde o svědky, tak tady nastala jedna změna na žádost zemí západního Balkánu, aby svědkové mohli být vyslycháni i v rámci vnitrostátního řízení. Tady jsme ale dodrželi modelovou dohodu o statusu a přidali jsme tam jeden další prvek, jeden další bod. Nevidíme v tom ale zas tak velký rozdíl. Je to pouze jakýsi dodatek, který byl pro dotyčnou zemi západního Balkánu nesmírně důležitý. A tím jsem, doufám, odpověděl na položené otázky. Děkuji vám. Tak a ještě paní Bolat. Já děkuji moc krát za podněty stínových zpravodajů a zpravodajek a také za další objasnění a vyjádření ze strany komise. Osobně bych chtěla na závěr zdůraznit, že si přeju, aby ten společný přístup agentur k těmto zemím byl eh, na, jed, aby na jedné straně vedl k vyšší bezpečnosti a na druhé straně také k dodržování základních práv bez ohledu na to, zda to bude na základě eh, um, Evropské konvence o lidských právech nebo na, eh, na základě listiny základních práv, protože obojí musí platit. Tady to není nějaké buď a nebo, ale jde tady o obojí. Jde o naše bezprostřední sousedství a proto posílená spolupráce znamená důvěru a odpovědnost. A vyhlídky zemí západního Balkánu na vstup do Evropské unie samozřejmě by měly vést k posílené spolupráci, což lze jedině přivítat. Já se těším na další konstruktivní eh, spolupráci a děkuji vám. OK. Dobře, děkuji. A nyní tedy se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to bod 6. Otázka k písemnému zodpovězení na komisi z 18. září 2019, pokud jde o nelegální využívání informací z databáze Schengenského informačního systému úřady Spojeného království. A ten dotaz byl položen několika členy skupiny Renew. Vyslechneme si tedy prezentaci ze strany komise. Je to otázka, které jsme se věnovali několikrát. Jde o to, že členové skupiny Renew v září předložili dotaz, podali dotaz, ale zatím jsme neobdrželi žádnou odpověď v tom termínu šesti týdnů, který je stanoven v odstavci 3 jednacího řádu. Jde o ustanovení 138. Takže vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi písemnou odpověď, tak jsme vyzvali komisi, aby poskytla informace ústně na tomto zasedání. A na tomto základě dáváme slovo panu Marku Sulonovi, který je vedoucí útvaru pro informační systémy pro hranice, migraci a bezpečnost z komise z generálního ředitelství pro vnitro a také Verle Klerhaut. Já jsem přesvědčen, že komise nám předloží tyto, písne, tyto ústní informace. A ti, kteří předložili daný dotaz, se budou moci k tomu vyjádřit a také ostatní poslanci Tento bod byl naplánován na 30 minut a proto navrhuji, aby se každý vstup snažil omezit na rozumnou dobu. Takže navrhuji dvě minuty pro poslance, kteří se chtějí vyjádřit, ale nejprve tedy si poslechneme prezentaci komise, tu ústní informaci, o kterou žádala tato písemná otázka členů výboru LIBE. Takže máte slovo komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Pokud jde o zdržení v zodpovězení té písemné otázky, komise se omlouvá za toto prodlení v odpovědi na tuto důležitou a citlivou otázku. Mohu vás ujistit, že paní předsedkyně von der Leyen a také požádala všechny členy kolegia, aby věnovali velkou pozornost zodpovídání odpovědí Evropského parlamentu. Ten proces byl spuštěn a na tuto otázku bude brzy odpovězeno. Pokud je o otázku samotnou a proces vyhodnocování, nejprve bych chtěl zmínit, že komise není v pozici, aby se vyjadřovala k obsahu šengenské evaluační zprávy. A proto nemohu říct nic o podstatě nebo obsahu té zprávy, ale mohu poskytnout informace o těch procesních krocích, které byly v této oblasti podniknuty. Jak možná víte, šengenská hodnotící návštěva ve Spojeném království se konala v listopadu roku 2017. Komise přijala tu klasifikovanou utajovanou zprávu v květnu 2018 a ta zpráva byla předložena parlamentu a radě. 16. května 2018 komise prezentovala hlavní výsledky hodnocení Evropskému parlamentu pracovní skupině pro šengenské záležitosti. Ta pracovní skupina projednala tuto zprávu na svém zasedání 19. června 2018. Při té příležitosti diskutovali také o dvou možnostech nadcházejících kroků. První možnost byla, že vzhledem k závažnosti a k nedostatkům není možné přijmout žádná nápravná opatření a proto by Spojené království nemělo mít přístup k SIS nadále. A druhá možnost byla požádat komisi, aby navrhla doporučení, která by umožnila Spojenému království navrhnout akční plán. Rada rozhodla, že neodpojí Spojené království od SIS a vyzvala komisi, aby pokračovala v hodnotícím systému a aby Spojené království mělo příležitost navrhnout plán nápravných kroků. Komise nicméně pozastavila ten hodnotící proces na nějakou dobu v roce 2018 vzhledem k probíhajícím jednáním o Brexitu a k přípravě na scénář bez dohody. Komise nyní zvažuje pokračování hodnotícího procesu a přijetí návrhu doporučení, vzhledem k tomu, že Spojené království vzhledem k tomu, že Spojené království bude využívat ten systém během přechodného období, které bude trvat do konce prosince 2020. Je to přechodné období, které může být prodlouženo o rok nebo o dva. Okay. If that is... Dobře, pokud toto je vyjádření ze strany komise, je to v pořádku? Mohu dát slovo ostatním? Je k tomu ještě nějaký navazující komentář? v tuto chvíli ne. Takže nejprve tedy dávám slovo skupině Renew, která předložila nebo podala ten dotaz. Ten dotaz předložilo asi skoro 20 poslanců, 15 nebo 16. Myslím, že za Renew to, tuto otázku představí paní Intveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve drobná oprava komisi, která hovořila o spoždění odpovědi. Není to spoždění odpovědi, je to eh, neposkytnutí odpovědi. Nedostali jsme vůbec žádnou odpověď. Mě trochu překvapuje ta ústní odpověď komise. V první řadě říkáte, že se nechcete vyjadřovat k důvěrnému dokumentu. Ten dokument je přitom ale veřejně dostupný. A já bych skutečně chtěla doporučit všem členům tohoto výboru, aby si to přečetli. Je to skutečně šokující čtení. Skutečně každá stránka odkazuje na velice závažné nedostatky v provádění SIS. A musíme mít na paměti, vážení přátelé, že je to země, která není součástí Schengenu, protože ji nechce být, nechce už být ani členem Evropské unie. Nicméně díky naší laskavosti jsme jim poskytli přístup ke systému SIS a oni se skutečně chovají jako kovbojové, jinak se to popsat nedá. Já jsem si pročetla tu zprávu znovu a skutečně je velice šokující. A to, že si vytvářejí nelegální kopie, to byl ten důvod, proč se to dostalo do médií a proč jsme položili ten dotaz. Na každé stránce té zprávy jsou velice závažné nedostatky tak to tedy nazývá ten vyhodnocující tým, ale já bych řekla, že je to skutečně záměrné porušení a zneužívání přístupu k tomu systému. A jedno z těch nejironičtějších porušení je vlastně ten nedostatek reciprocity. My poskytujeme Spojenému království přístup do systému, jehož nechtějí být oficiálně členem, pravděpodobně na základě předpokladu, že to přispěje naší bezpečnosti, protože s námi budou spolupracovat ve vymáhání práva a v boji proti terorismu a podobně. A přitom oni to nedělají. A teď komise, moje reakce, vy jste nám dali dvě možnosti. Buď odpojit od SISu a nebo poskytnout Spojenému království čas, aby navrhli plán na nápravnou, nápravné kroky já vím, co bych si vybrala já, já bych je odpojila okamžitě. Pokud se někdo chová trestným způsobem provádí něco trestného, tak je dáme do vězení. Neříkáme jim, že jim dáme čas na návrh plánu na nápravu. Ne, prostě porušíte zákon a jdete do vězení. Tím to končí. A musíme být i kritičtí vůči sami sobě tady protože upřímně já jsem nikdy do toho nebyla zapojena, ale tento, tento parlament má monitorovací výbor pro Schengen, tak jak je možné, že se toto nikdy neobjevilo. A pokud toto je Spojené království a pokud toto je způsob, jakým komise přistupuje ke Spojenému království, tak k jakým jiným porušením dochází v jiných zemích. Skutečně jsem šokována. Takže závěrem Komise nás neinformuje kompletně, odmítá přijmout svou odpovědnost v zajišťování integrity a bezpečnosti šengenského informačního systému. Tady cituji tu zprávu. Takže komise neplní svou povinnost vůči občanům, to je první věc. Druhá věc, Spojené království jednoznačně, jak to říci slušně, um, nehledí na pravidla a na své povinnosti a přesto dostává i nadále přístup do SISu. Za třetí, tento parlament také není dostatečně kritický nebo nebyl dostatečně kritický. A za čtvrté, my brzy začneme jednat se Spojeným královstvím o našem budoucím vztahu. Pokud takto komise vidí ten současný vztah se Spojeným královstvím, zatímco je stále ještě členem a podléhá soudnímu dvoru EU, tak co to říká o našem budoucím vztahu? Pro mě je to velice jasné. Již bychom jim neměli dále poskytovat přístup do SISu. Tím, to, tím by to mělo končit. A pokud toto je spolehlivost našeho vyjednávacího partnera, tak bychom měli velice jasně říci, že to není partner, s kterým můžeme pracovat na základě takovýchto podmínek. Děkuji. Děkuji moc krát, paní Infeld. A paní Dali chtěla slovo, tak prosím, máte slovo. Thank you, sorry, didn't <laughs> expect to come in. Děkuji, omlouvám se, nečekala jsem, že se tak rychle dostanu ke slovu. Já naprosto souhlasím s tou písemnou otázkou a jsem velice zklamána z té ústní odpovědi komise. Myslím, že je naprosto nezbytné podrobné vyšetření a zatím jsme neslyšeli nic, co by naznačovalo tomu, že k tomu dojde. Myslím, že takové šetření musí obsahovat to, kdo obdržel tato data, které státní úřady Spojeného království mají kopie, jaké soukromé společnosti mají kopie a jaké třetí země se dostaly k těmto údajům. Myslím, že to má velmi závažné důsledky. Ten písemný dotaz se týká těch připomínek bývalého komisaře Kinga ohledně těch praktických kroků, které Spojené království podniká a on také řekl, že i ostatní členské státy mají problémy v této oblasti. Myslím, že by mělo být jasně řečeno, které další členské státy to jsou. Komise by měla plně odhalit, k jakým porušením dochází u těchto databází a bylo to vlastně založeno na odhalení pozorovatele EU a přesto členové té skupiny, která to má přeskoumávat, k tomu neměli přístup. Je to závažné a já mám velké obavy z toho nedostatku informací, které jsme k tomu dosud obdrželi. Julian King v té své připomínce říkal, že to jsou důvěrné diskuze s jednotlivými členskými státy, ale myslím, že teď o dva roky později musíme říci, že už to vůbec důvěrné není. Ten interní dokument byl zveřejněn. Samozřejmě, že měl být naprosto zveřejněn, neměl být vůbec důvěrný, tak abychom naprosto měli přístup k tomu, co se tam děje. Lidé musí mít přístup k nějakým nápravným krokům a pokud nebudeme mít plné informace, tak to není možné. A chtěla bych, abychom se také věnovali těm obavám, že spojené Spojené státy se snaží o přístup k těmto informacím na základě různých smluv. Bylo zmíněno, že ministerstvo vnitra Spojeného království říká, že k tomu nemohlo dojít protože ten hardware a to duš, ta práva duševního vlastnictví vlastní Spojené království. Ale pokud se komise k tomu není schopná eh, vyjádřit, tak je to skutečně šokující. Spojené království eh, tam prohlašuje, že má určitá práva duševního vlastnictví ohledně ukradených informací, osobních údajů. Paní Dali, eh, skončete, prosím. Komise skutečně musí se začít tímto zabývat. Já bych chtěla vědět, zda komise nějak reagovala na toto prohlášení o duševním vlastnictví a zda je nějak vyžadováno, aby tyto informace byly navráceny, aby ta data byla nějak uzavřena a jejich šíření bylo zamezeno. Děkuji, paní Zipl má slovo. A připomínám vám, prosím vás, abyste nepřetahovali řečnický čas, protože pak nebudeme stíhat další body, prosím. Mnohokrát děkuji. Já začnu velice obecnou připomínku, protože si myslím, že toto je pouze další příklad, který jasně ukazuje, že jak komise, tak parlament by se neměli zaměřovat pouze vždy na novou legislativu, ale musíme strávit mnohem více času sledováním provádění a vymáhání naší legislativy, protože tam je jednoznačně velký nedostatek. Dále bych chtěla zdůraznit všechno, co říkala kolegyně Sofia Indveld a chtěla bych to podpořit a obzvláště dva body. Jaké jsou ty obecné důsledky? Nestačí říci, že v ostatních členských státech jsou také určité nedořešené problémy. Ale co to znamená? Co uděláme, abychom zlepšili tu situaci a zajistili, aby vše bylo správně implementováno? A již teď bych chtěla požádat, aby se komise k této otázce vrátila a informovala opět tento výbor, jaké jsou důsledky a jaká jsou zjištění. Druhá otázka se týká budoucích vztahů se Spojeným královstvím. Já si pamatuji, že velice mnoho lidí říkalo, že je velice důležité, abychom měli velice úzký vztah se Spojeným mm, královstvím, pokud jde o bezpečnost. Ale co to znamená vzhled, vzhledem ke skutečnosti, že data jsou zjevně nelegálně využívána? A chtěla bych tu otázku ještě trochu rozšířit. Přístup k šengenské toto, tady to je přístup k šengenské databázi, ale možná jsou podobné problémy i v přístupu k jiným databázím. A to bychom měli vzít v úvahu, když budeme hovořit o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. Děkuji, pan Brian má slovo. Thank you, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že to využívání této databáze strany Spojeného království je eh, částečně nelegální nebo přehnané, ale zároveň i nedostatečné. Není to jenom velké porušení práva na soukromí, ale jde také o naši bezpečnost. Spojené království nesynchronizuje databázy, což znamená, že pokud je tam vloženo určité zatčení, tak to tam není vidět. Ten eh, podezřelý může uniknout prostřednictvím Spojeného království, takže to je obrovské riziko pro naši bezpečnost. Oni vlastně manipulují s těmi záznamy. Oni mění to, o co byly požádány a mění tam ta označení, ty vlaječky. Takže je to obrovské riziko pro naši společnou bezpečnost a proto chci zdůraznit, že v první řadě to prodlení v zodpovězení této otázky není přijatelné, je to porušení parlamentních pravidel. Dále Odmítnutí dnes ústně toto zodpovědět také není přijatelné. Je jasné z těch pravidel, že komise má povinnost zodpovídat otázky. Tyto dokumenty neměly být tajné, protože odhalují porušení práva EU a neměly eh, být zadržovány té skupině pro přeskum tom souhlasím s kolegyní. Jak říkala Sofia Welt, my souhlasíme s přerušením toho přístupu k databázi pro Spojené království. Nesouhlasíme s tím, aby je nadále využívalo a tím bychom se měli řídit. A směrem ke komisi, pokud vy v tomto rámci nezodpovíte vzhledem k té důvěrnosti té zpravy, tak mohli bychom vytvořit nějaký důvěrný rámec pro vás třeba za zavřenými dveřmi, abyste nám byli schopni zodpovědět tu otázku. Prosím, dejte nám vědět, co potřebujete a za jakých podmínek můžeme začít s dialogem a tomto, protože vás nenecháme se nějak vyhnout té odpovědi. Tak abychom uzavřeli eh, příspěvky poslanců eh, k této otázce, tak paní Infeld bude mít slovo a potom bude mít možnost se vyjádřit eh, ještě komise. Paní Infeld, prosím. Já mám spoustu toho, co bych chtěla doplnit. Možná jenom ještě doplňující otázka na komisi, protože tato porušení byla zjištěna, zjištěna již v roce 2015. Komise se k tomu vrátila v roce 2000. 2017 zjistila, že ta porušení nebyla vůbec řešena, takže proč komise se okamžitě nerozhodla, že je odpojí od CISu? Protože my jsme tady neměli ani žádné přínosy z hlediska bezpečnosti. Takže jaký byl důvod pro Evropskou komisi, aby jim i nadále poskytovala přístup, když jednoznačně nebyli ochotni řešit ta porušení? Já tomu neříkám eh, nedostatky, říkám tomu porušení, protože to bylo záměrné. Proč se komise rozhodla jim i nadále poskytovat přístup? Bien, eh, por parte de la comisión... Tak a za komisi, eh, prosím, chcete si vzít slovo? Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající, děkuji za tyto otázky. V první řadě, pokud jde o některé předpoklady, které zde byly zmíněny, my bychom chtěli zdůraznit, že ten článek o pozorovateli EU, na který bylo odkazováno, správně nereflektuje ten obsah té zprávy. V té zprávě se nezmiňuje, že by společnosti se Spojených států měly přístup k těmto informacím a mohly by je dát k dispozici orgánům Spojených států. Spolupráce je na základě legislativy SIS podléhá dodržování veškerých ustanovení legislativy, obzvláště pokud jde o bezpečnost, důvěrnost a ochranu údajů ta legislativa SIS stanoví, že data zpracovávaná v SIS nemohou být dávána k dispozici jiným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. A v této oblasti ta zpráva zmiňuje konkrétně, že Spojené království by, Spojené státy by nemohly žádat o tato data na základě aktu USA Patriot Act. Vzhledem ke skutečnosti, že se nemůžeme k této zprávě vyjadřovat, porušení pravidel informační bezpečnosti nevede jednoznačně ke zrušení povinnosti důvěrnosti. To, že to bylo zveřejněno na Twitteru novinářem, neznamená, že to již nejsou utajované informace ale chtěli bychom připomenout, že ta zpráva byla oficiálně sdělena radě parlamentu a byla oficiálně projednána v květnu 2018 v pracovní skupině pro přeskum Schengenu. To znamená, že komise je k dispozici pro diskuze o této zprávě a projednávání této zprávy na takovémto jednání. Chtěl bych také připomenout, že parlament dostává veškeré zprávy o šengenském hodnocení ve chvíli, kdy jsou přijaty komisí. Bien. Si usted ha terminado de hablar? No. no. Už se domluvil? Would like to... Ještě poslední bod, který bych připomenul členům tohoto výboru, a to, že poskyt poskytnutí přístupu Spojenému království k SIS nebylo rozhodnutí komise. A není tedy ani rozhodnutím komise, aby přijalo rozhodnutí odpojit Spojené království. Z tohoto důvodu toto bylo projednáváno na pracovní skupině rady a ty dva návrhy, které tam byly projednávány, byly předloženy radou samotnou a ne komisí. Děkuji. Bien, vamos a ver. Děkuji. Takže máme tu různé otázky koordinátoři by mohli ještě dále debatovat, koordinátoři by mohli dále debatovat o této záležitosti, to za prvé. A za druhé, eh, skupina pro dohled nad Schengenem má možnost rozhodnout o tom, co udělat eh, pro posílení následných kroků a potom také zpráva výboru Libe o Schengenu by mohla zahrnout tuto otázku. Každopádně radím vzhledem k nespokojenosti těch, kteří položili tuto otázku, a to značné nespokojenosti, tak si myslím, že je potřeba tuto záležitost ještě probrat na schůzi koordinátorů a rozhodnout se, jak dále naložit s touto záležitostí, tak, aby to dopadlo ke spokojenosti parlamentu. Tak a teď bez odkladu půjdeme na další bod. Děkuji všem, kdo si vzali slovo a děkuji zástupcům komise za účast. A jdeme nyní na bod číslo 7 což je eh, pozorovací mise Evropského parlamentu do EMCDDA v Lisabonu, která proběhla 30. a 31. října 2019. Eh, budeme Půjde o návrh zprávy eh, Evropského parlamentu na základě této mise, která může proběhnout jednou za dva roky. Účastnili se tři členové eh, a slovo dostane paní Katarína Kiniči, která byla vedoucí této delegace. A také dostane slovo EMCDDA. Takže prosím, paní Kiniči, a máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, přesně 30. a 31. října proběhla mise výboru Lipé do Lisabonu, do tohoto Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Já jsem zastupovala výbor Lipé, na poslední chvíli vznikly různé problémy, které zapříčinily to, že členové naší delegace se nemohli zúčastnit této návštěvy. a dokonce ani pan ředitel Kosta Evropské observatoře pro drogovou závislost se nemohl zúčastnit této návštěvy. Ovšem i přesto proběhla tato návštěva velice dobrým způsobem. Pan Fabio Ferrera, který vede výkonný výbor tohoto úřadu a zároveň sekretariát Libe odvedli úžasnou práci pan doktor More Angenelli, který nám skutečně velice pomáhal a Rovněž bych ráda poděkovala i našim politickým poradcům z politických skupin za jejich příspěvek, za přípravu této mise a díky tomuto úsilí proběhla skutečně tato mise velice kvalitním způsobem. Čili proběhla tato mise v podstatě po třech letech, po poslední misi a mohli jsme se podívat na práci, která za to období byla provedena, dále jednotlivé mise, akce, kterým se věnuje toto monitorovací centrum a zároveň trochu pochopit to, jak to vypadá v oblasti požívání drog, šíření drog v Evropě, nové látky, které se objevují a tak dále. Já jsem toto všechno zakotvila v mé zprávě, ale velice stručně možná dovolte několik informací. První den my se jsme se dí, zabývali otázkou závislosti eh, na drogách. Viděli jsme nárůst do roku 2015 počtu úmrtí spojených s užíváním drog. Většina těchto látek eh, jsou to opiáty, které vedly právě k úmrtím Kanabis je látka, která se je nejrozšířenější v Evropě a heroin bohužel právě je zodpovědný za největší, největší počet úmrtí. V roce 2017 tam bylo 8200 eh, úmrtí spojených s užíváním drog a 9400 vlastně, když mm, lidí zemřelo, pokud začleníme do tohoto počtu i Nory a Turky podle informací, které máme z tohoto centra. Pokud jde o drogovou závislost, to, co nás neklidňuje, jsou nové syntetické opiáty, psychoaktivní látky, které od roku 2017 toto monitorovací centrum monitoruje je jich asi 730 těchto nových syntetických látek. Bohužel tento počet roste, protože je zde neustále se objevují na trhu nové a nové, například látky jako fentanyl. Je to v podstatě anestetikum, analgetikum původně nebo podstatou této látky, která se využívala mm, jednak ve veterinární medicíně, zároveň ve zdravotnictví pro lidskou potřebu. Ovšem určitý způsob nevhodného použití z toho dělá psychoaktivní látku, která se velice jednoduše legálním onlineovým způsobem dostává na naše trhy. Malé dávky této látky už mohou způsobovat veliké poškození a jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Bohužel, jak jsem se o tom zmínila, velice jednoduše se k tomu můžete dostat, protože se prodává v drobných dávkách. V roce 2017 společně s Europolem byl vytvořen systém včasného varování, který umožnil zachycení prodeje těchto látek v 16 z těch případech. Ovšem, jak jsem se už o tom zmínila, ten, tato látka je k dispozici na trhu velice mm, rozšířeným způsobem. Dále je to organizovaná trestná činnost, která napomáhá tomuto fenoménu Severní Afrika, Indie, Čína, Toto jsou země, které v současné době eh, se stávají zeměmi původu, producenskými zeměmi, v podstatě vlastně až na industriálním báze bychom mohli hovořit o výrobě těchto syntetických nových látek. Využívání typologie, Eh, těchto látek se, to je rovněž další téma, kterým se, kterému se věnuje toto monitorací centrum, dále různé aktivity, činnosti, které jsou typické pro toto monitorovací centrum. Hovořili jsme o rozpočtu, který je k dispozici, o externím auditu, který jednou za šest let provádí Evropská komise. Na konci roku 2017, začátku roku 2018 proběhl poslední eh, audit tohoto typu. Externí audit potvrdil to, že toto Evropské monitorovací centrum funguje velice kvalitně. Zároveň se zde poukázalo na určité oblasti možného zlepšení jejich činnosti, zviditelňování její informací tohoto centra, šíření dat, které monitorovací centrum <clears throat> má k dispozici a, a šíření těchto důležitých informací. Externí hodnocení, externí audit, tato zpráva se nevěnovala <clears throat> možnostem rozšíření fungování tohoto centra v Portugalsku například. se věnují nejenom závislosti, ale například eh, i hráčské závislosti, alkoholu a tak dále. Pokud jde o finanční aspekty, od roku 2020 by tento rozpočet měl být stabilní ovšem i přesto, že náklady na zaměstnance se zvýšily. Nemělo to negativní dopad zatím na práci tohoto monitorovacího centra. Skutečně fungují úžasným způsobem, snaží se využívat maximálně finanční i lidské zdroje, jež mají k dispozici. Takže úplně na závěr, abych to shrnula, paní předsedající mohla bych říci, že tato mise nám umožnila ověřit to, že mm, toto monitorovací centrum odvádí skutečně skvělou práci, pokud jde o metodologii, kterou využívá ve své činnosti a zároveň nám to umožnilo ujistit se o tom, že práce, která zde eh, probíhá, je velice kvalitně propojená s politikami v oblasti drogové závislosti, boje proti obchodování s drogami. Jsou zde specifická data k dispozici, komparativní data, spolehlivá data, pokud jde o drogovou závislost. Toto všechno je pro nás velice důležité a umožňuje nám to když zjistit, jak velice důležité je udržet finanční podporu tohoto centra i v rámci dalších diskuzí ohledně víceletého finančního rámce. Je důležité si uvědomit, že pokud už to nebude navýšeno, tyto finanční prostředky pro toto monitorovací centrum, tak aspoň nesmí dojít k žádným škrtům, aby opravdu mohli odvádět tuto důležitou práci nadále kvalitním způsobem, aby jsme ještě lépe mohli využívat výsledky jejich práce. A úplně na závěr, na, v průběhu našich schůzek jsme zjistili, že bohužel dochází k dramatickému nárůstu eh, drogové závislosti v Evropě. Katrin Depol, která je sekční ředitelkou Europolu, rovněž zdůraznila tento problém. Je to součástí společné zprávy Europolu která se zabývá drogovou závislostí a tím, jak výnosná je tato činnost pro organizovanou trestnou činnost. Čili možná to pro nás připravuje nebo představuje určitou příležitost eh, zabývat se protidrogovými politikami, které jsou důležité pro oblast eh, lidského zdraví, zdravotnictví obecně, problém, který se dotýká především mladých lidí, ale zároveň podívat se na bezpečnost, boj proti obchodování s drogami a tak dále. Čili ráda bych ještě jednou zdůraznila, že tato mise byla nesmírně důležitá, nesmírně pozitivní a opravdu jsme velice detailně se mohli podívat na jejich práci. Děkuji. Děkuji moc krát, paní Kiniči. Děkujeme za tuto vyčerpávající a úplnou prezentaci a za to, že nás informujete o tom, že tato agentura funguje správně, používá správnou metodologii a že produkuje spolehlivé a objektivní srovnatelné informace a že je tu ještě prostor pro zlepšování v rámci eh, adekvátního rozpočtu a je tedy pro nás velice důležité, že nám přinášíte tato eh, data, ať, ať už jde o eh, počet osob, které zemřely na předávkování a jeho zvýšení a tak dále. Je potřeba, abychom měli informace o těchto eh, strašlivých skutečnostech, ze kterých nám plyne mnoho problémů na různých místech Evropy. Jsou, je to otázka veřejného zdraví, ale také otázka budoucnosti mladých lidí, kteří upadnou do eh, závislosti na drogách. Je z přítomných poslanců zde někdo, kdo by se chtěl nějak vyjádřit? Nikoho nevidím, patrně ne. A již přece jenom, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem si přečetla Evropskou zprávu ohledně trhu s drogami z roku 2019, kterou zveřejnilo. Toto centrum je to opravdu nesmírně silný dokument. Souhlasím s tím, že toto monitorací centrum odvádí skvělou práci. Zjistila jsem, že kokain například se dramatickým způsobem vrací do EU a Polsko, odkud pocházím, je považováno za největší kokainový trh v východní Evropě. Tato zpráva poukazuje na to, že jednotlivé úřady proti tomu sice bojují, ovšem tento trh v Evropě představuje opravdu rekordní částky. Polsko v roce 2017 pouze v devíti případech zachytilo tyto eh, drogy, nemám žádné zprávy z předešlých let, možná bych se mohla eh, obrátit na kolegyni, kolegy, kteří o tom mají větší rozsáhlejší informace. Pokud je o nějaké priority tohoto centra, pokud je o jejich zdroje, když se podíváme na tato čísla, například konkrétně um, ohledně kokainu v Polsku. O slovo žádá také pan Arvanitis. Prosím, máte slovo. Sorry, Kalichronia ήθελα να σας πω από την καρδιά μου. Ε, είμαι... Děkuji, dobré ráno a šťastný nový rok vám přeji. Já se já jsem se bohužel nemohl zúčastnit této mise, ale mám určité zkušenosti eh, s pracím těchto observatoří, těchto center posledních eh, několik desítek let jsem se věnoval této problematice, byl jsem místopředsedou rehabilitačního centra v Řecku. Toto skutečně e, je centrum, které je velice důležité pro různé programy, například, které se věnují náhradním řešením, využívání metadonu například, e, drogově závislých e, v našich centrech, to je skutečně velice důležité, abychom mohli připravovat naše politiky, když pracujeme s drogově závislými. Já osobně znám pana ředitele tohoto centra i mnoho pracovníků tohoto centra a opravdu jim plně důvěřuji. Myslím si, že nám to může v následujících pěti letech v této oblasti velice pomoci. Rád bych teda podpořil to, co řekla kolegyně před několika minutami. Je zde několik věcí, které bychom si měli uvědomit. Vidíme zde právě tento nový fenomén, nový jev, který se objevuje v této oblasti. A pokud jde o ty nové látky, které se využívají, bohužel nejchudší části naší populace využívaly jednu látku, nyní amfetaminy, alkohol, podle toho, k čemu se dostanou. A to vytváří takovou situaci, kdy tito lidé mají potom psychologické i psychiatrické problémy, čili nám vzniká nová skupina těchto eh, drogově závislých. My samozřejmě v mé zemi rovněž máme problém i s novými syntetickými drogami, o kterých jste se zmínila. A já si myslím, že samozřejmě všechny závislosti musí být monitorovány tímto centrem, ať už jde o tyto nové látky, nebo kanabis, nebo alkohol. A zároveň bych chtěl říci, že zde máme k dispozici skvělé nástroje. Souhlasím s tím, že rozpočet tohoto centra by měl být navýšen politiky v Evropské unii, pokud jde o zneužívání eh, a požívání drog by měly být harmonizovány. Měli bychom mít jednotný model, který by nám umožnil bojovat proti tomuto obrovskému problému. Ještě chviličku, jestli dovolíte, paní předsedající. Protože bohužel děti už začínají používat tyto látky od věku 12 let, což je šílené. Tak pokud si nikdo další nechce vzít slovo, tak eh, poděkujeme z celého srdce paní Kiniči za vynikající příspěvek, eh, který byl nesmírně přínosný a děkuji také panu eh, Arvanitisovi, který položil zásadní otázky. Jdeme na další bod. Je to bod číslo 8, říká paní předsedkyně, a ten se týká výsledků eh, ad hoc delegace výboru Libe na Maltu ve dnech 2. a 3. prosince 2019. Eh, paní Infeld, jakožto vedoucí této delegace, nám nyní eh, přednese několik hlavních bodů ohledně této zprávy. Děkuji vám. Já budu stručná, paní předsedající, velice stručně takový přehled toho, co naše delegace udělala v rámci této návštěvy, protože v podstatě od této návštěvy, my jsme o tom hovořili v parlamentu a 18. 12. jsme přijali usnesení, čili ty závěry vlastně již z toho byly nějakým způsobem vyvozeny, ale i přesto si myslím, že je důležité, aby náš výbor byl informován o tom, jaký byl náš program, co jsme dělali, jak to proběhlo. Ještě než se k tomu dostanu, bych ráda poděkovala našemu sekretariátu, protože opravdu udělali vše možné v jejich silách, aby se to zorganizovalo úžasným způsobem, skvělý program. Čili ještě jednou bych jim ráda za toto poděkovala. Důvod, proč vlastně jsme tam odjeli na poslední chvíli, byl ten, že došlo k takovým dramatickým, velice náhlým eh, momentům ohledně dalšího vyšetřování, policejního vyšetřování smrti Dafne eh, Karona Galicie. My jsme teda mm, chtěli navštívit Maltu v každém případě trochu později. Ovšem bylo důležité tam jít právě v tomto okamžiku. Proč? Jednak jsme se chtěli dozvědět, tak říkají z první ruky, co se tam děje. Cílem takové návštěvy není pouze sbírat informace a hovořit s lidmi na místě, ale vyslat jasný signál ze strany Evropské unie, že nám na tom záleží, že nám to leží na srdci, že jsme přítomní a že to bedlivě sledujeme. Premiér Mm, vicepremiér, minister pro spravedlnost, těmi všemi jsme se setkali v úterý dopoledne s prezidentem, s mm, hlavním prokurátorem, policejním komisařem, jeho týmem, vedoucím vyšetřování vraždy s předsedou parlamentu jsme hovořili, s vedoucím představitelem opozice, ombudsmanem, zástupci rodiny paní Galici, s aktivisty, novináři, zároveň s komorou, s advokátní komorou. Byl to nesmírně nabitý program, který nám umožnil získat ucelený obrázek o celé situaci přímo na místě. A pokud jde o nějaké závěry, jeden důležitý závěr je ten, že došlo k zásadnímu pokroku ve vyšetřování této vraždy, ale zároveň nedostatečný pokrok s propojenými vyšetřováními dvou osob, kde vidíme jasný střed zájmu. To nás zneklidnilo. Od naší návštěvy ovšem došlo i v tomto ohledu k určitému pokroku, ovšem tam, kde jsme to očekávali, tak tam k tomu ještě zatím nedošlo a my jsme vyjádřili obavy i ohledně pozice premiéra, který oznámil svou rezignaci. A několik dní by k tomu mělo dojít, ovšem měli jsme pocit a já osobně mám pořád pocit, že to, že zůstal v tomto úřadě ještě několik dalších týdnů, podle našeho názoru představuje zásadní riziko integrity celého vyšetřování této vraždy a jeho kroky od eh, vlastně toho oznámení rezignace eh, mě neuklidnilo. Dále je to mm, výbor, který byl vytvořen, který se zabývá sbíráním nových důkazů, svědectví. Dále je to pozitivní role, kterou jsme zaznamenali ohledně přítomnosti Europolu a zapojení do této, tohoto vyšetřování. Dále jsme si povšimli toho, že doporučení Benátského výboru začala být implementována, ovšem chceme, aby došlo opravdu k urychlení této aktivity a vš- alespoň nás teda potěšilo, že už začali v tomto ohledu jednat, ale nedošlo tam k dostatečnému pokroku vyšetřování praní špinavých peněz, korupce a pro, s tím propojených trestných činů a zároveň konkrétních střetů zájmu. To nás zneklidnilo psychiatři jsme obavy ohledně bezpečnosti novinářů, svobody eh, médií, to jde ruku v ruce. A na základě výsledku této mise i předchozích misí monitorovacích různých aktivit jsme přijali usnesení a i přímo na místě jsme žádali o to, aby komise zahájila dialog ohledně této problematiky, pokud jde o právní stát na Maltě. Bohužel k tomu zatím ještě nedošlo, když komise rovněž vyjádřila své obavy, napsala malské vládě, což je už vlastně o krok dále, než to, co udělala předchozí komise za poslední dva a půl roku. Takže aspoň k určitému drobnému pokroku došlo. A úplně na závěr, po návratu jsme napsali dva dopisy komisi v tomto ohledu a i radě, protože dva dny poté se vlády sešly na summitu a Josef Muskát byl právě jedním z těchto hlavních představitelů summitu a my jsme požádali radu, aby se tomu věnovala, bohužel rada to ignorovala, tak jak to již obvykle dělají. Proto doufám, že alespoň mm, odpoví slušně, jak očekáváme na naš, naši výzvu a oznámí nám důvody, proč se tomuto problému nevěnovali. Čili toto je zpráva této, z této mise. Ráda bych poděkovala všem členům Um, delegace za to, že byli ochotní jet takto na poslední chvíli. Pocházíme z různých politických uh, skupin, byly tam různé, proto i citlivé otázky, které se tý, samozřejmě uh, jsou jasné v tomto ohledu, všem velice kolegiálně a konstruktivně jsme spolupracovali během této mise a za to bych ráda všem kolegům poděkovala. Thank you for the presentation. Děkuji moc krát za prezentaci zprávy, paní Intfeld. Jak jste si všimli, musel jsem na chvíli odejít z podia, abych se zúčastnil jiné nevyhnutelné povinnosti, kterou jsem měl na programu. A děkuji kolegyni místopředsedkyni paní Pagasaurtundua, že byla tak laskavá a zastoupila mě. A také bych chtěl při této příležitosti poděkovat sekretariátu. který umožnil připravit eh, takto nakrátko delegaci výboru Libe na Maltu a který tedy přispěl k jejímu uskutečnění. Děkujeme za všechny organizační práce, které jste podnikli takhle narychlo. Byla to nesmírně urgentní a náročná situace. Teď dáme slovo ostatním členům této delegace. kteří jsou zde přítomní v sále. A nejprve dostane slovo paní Mecola. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji Sofii a všem členům delegace za velice otevřenou spolupráci a i já bych chtěla společně s vámi a Sofí poděkovat poradcům a sekretariátu. Eh, pracovali dnem i nocí na realizaci této mise, která byla nesmírně důležitá a citlivá co do obsahu a načasování. To, co se stalo v poslední době, to je naprosto surreálné. Atentát na Dafne na Galicii a potom eh, pokusy ututlat tuto záležitost tady vedly nitky až do kanceláře premiéra a pohybujeme se teď v nezmapovaných vodách. Premiér dal najevo, že tento týden odejde z funkce. Nicméně posledních 40 dnů strávil stejně jako předtím několik let a sice, že se snažil jednu po druho, oslabovat naše instituce jednu po druhé. Mezitím lidé vyšli do ulic, požadují právo, spravedlnost a odpovědnost, což nejsou nějak přílišné požadavky. Syn eh, Dafne Karvany Galicie, Matthew, prohlásil, že bez změny nemůže nastat spravedlnost a ten eh, měl naprostou pravdu. Eh, nicméně to, že Moskat odejde, nevyřeší všechny problémy, které jsme na té misi objevili. Od té doby jsme při přijali usnesení, bylo to na minulém plenárním zasedání tohoto parlamentu a tam je nastíněno několik problémů, které Malta musí řešit. Jsou to e, díry v ústavě až po e, způsoby jmenování do institucí a také to, jaké zdroje mají k dispozici poslanci parlamentu a jak vypadá nezávislost policejních orgánů a jmenování soudců. Je třeba také ukončit prodávání maltských pasů osobám, které nemají žádné vazby na Maltu ani na Evropskou unii je potřeba také podporovat eh, občany na Maltě v této eh, obrodě a reformě která by měla přijít po letech Muskata a jeho strany u vlády. Ale v konečném důsledku tady nejde pouze o Maltu. Evropská unie má k dispozici nástroj na ochranu eh, práv občanů ve všech zemích. Ten se ale musí zlepšit. Je to ten nový mechanismus právního státu, evropská legislativa, která má zabránit žalobám typu SLEB, eh, které Eh, míří na novináře. A je potřeba se postarat o to, aby ta změna byla drastická a rychlá. Eh, děkuji všem, kteří umožnili tuto misi a děkuji všem kolegům za to, že s otevřenýma očima vnímali, co se děje na Maltě a že se jim povedlo schválit tak široce přijímané usnesení napříč politickým spektrem. Vyslalo to nesmírně silný signál naděje a solidarity a síly malckým občanům. Já nepropadám poraženectví, vím, jakým problémům naše země čelí, ale jsem optimistická a věřím, že to zvládneme. Děkuji, paní Mecola. A nyní další členové delegace. Paní Zipl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat všem, protože víme, že tahle mise byla zorganizována velice narychlo, takže bylo potřeba spoustu práce v krátkém časovém období. Zapracoval si sekretariát, poradci i další. Byla to obrovská výzva a právě tak po misi bylo potřeba připravit zprávu hned v pátek po Eh, uskutečnění mise. To byla další dodatečná pracovní zátěž. A ještě jednou děkuji všem za to, že se to povedlo. A ještě zjistíme později, zda to zase to vyplatilo, zda to bylo potřeba. Děkuji kolegům, kteří se účastnili mise, protože sice se možná v něčem politicky neschodneme, ale ta kolegiální atmosféra byla v pořádku a podařilo se nám, myslím, absolvovat tu misi ve velice dobré atmosféře. Pokud jde o dnešní debatu, chtěla bych zdůraznit to, co prohlásila kolegyně Sophie Intfeld. Nemá cenu znovu zabíhat do detailů, protože i když teď debatujeme o zprávě o misi, tak závěry této návštěvy už byly schváleny společně s tím usnesením v prosinci minulého roku. Velice ráda budu sledovat další vývoj, protože, jak už bylo zmíněno, začaly práce například na změně zákonů a změně ústavy, ale myslím si, že by bylo užitečné, kdyby komise sledovala tento vývoj a postarala se o to, aby docházelo k pokroku a pokud možno v krátké době. Zdůrazňujeme také, že je třeba podporovat maltské vyšetřující orgány, zejména v přeshraničních záležitostech, to je také potřeba, aby došlo k nějakému pokroku ve vyšetřování. Pro dnešek tedy myslím, že už není dál co dodávat, protože všichni jsme tuto debatu už absolvovali v prosinci, ale je potřeba, abychom se k tomu ještě za pár měsíců vrátili, až budeme mít nějaké výsledky eh, té práce, kterou jsme požadovali. A pro dnešek bych tedy ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svou prací k uskutečnění této mise a měli bychom se zamyslet nad tím, jaké důsledky vyvodit ze stávající situace a nad tím, jaké změny bychom si představovali a zamyslet se nad tím, co to znamená na, pro celkovou situaci v Evropské unii, pokud jde o svobodu médií, svobodu občanské společnosti, ale také pro praní špinavých peněz, korupci a další. Je třeba se zamyslet nad tím, jak s těmito jevy bojovat stále, ne, ne, ne pouze v případě specifické situace na Maltě, protože ta celková situace je mnohem širší. Děkuji paní Zipl a nyní paní Kanko, prosím, za ECR. Děkuji moc krát. Já bych chtěla taky poděkovat sekretariátu Libe za efektivitu a za podporu a poradcům své frakce a také kolegům, kteří se zúčastnili této cesty, včetně vedoucí delegace. Děkuji vám všem za vynikající spolupráci a profesionalitu. Teď máme ten text před námi a myslím si, že sami se můžeme podívat, jak vážná a urgentní byla situace na Maltě a jak urgentní stále je, jak už zdůraznila kolegyně Mecola. Cílem mise bylo sbírat fakta postarat se o to, aby každý členský stát v Evropě plnil vysoké standardy, které přijímáme tady v Bruselu, pokud jde o boj proti korupci a e, právní stát. Doufám, že tato mise a následná zpráva bude důležitým a užitečným zdrojem informací pro poslance tohoto výboru a pro evropské instituce při jejich dalších krocích. Tato mise rozhodně není konec eh, našeho snažení. Ještě nás čeká dlouhá cesta, než eh, malské úřady si znovu vybodují důvěru občanů, zejména když se podíváte na aktuální zprávy. A konečně eh, je zásadní, že v, této, v těchto misích jde opravdu o sbírání informací. My nejsme soud, nejsme porota, jsme politici a naší povinností na těchto misích misích není sbírat politické body, ale spíše odhalovat fakta, abychom mohli eh, zhodnotit, zda jsou dodržovány principy právního státu a zda existují správné procesy do budoucna, abychom mohli dělat to nejdůležitější, co existuje. A sice, aby byla zjednána spravedlnost pro rodinu eh, paní Dafne Karmana Galicia, která si prošla neuvěřitelným utrpením. Děkuji. Děkuji vám a vidím tu také pana Arvanity Sezague. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme za GUE vyslali na tuto misi pana Kuloglu, protože ten osobně pracoval jakožto novinář na této kauze a proto jsme si říkali, že by bylo dobré, aby tam byl někdo, kdo tu problematiku skutečně zná. Stelios je v jiném výboru, který diskutuje o Iránu momentálně a požádal mě, abych ho tady zastoupil. Osobně i za Syrizu bych chtěl poděkovat Sofii, která eh, je neocenitelná pro tuto frakci, pardon, pro tento výbor a přitom ani nejsem z jejich frakce, jsem z GUE. Každopádně, případ eh, Dafne Karvana Galicie a případ Jana Kuciaka, slovenského zavražděného novináře, ukazuje, že v Evropské unii může dojít k vraždě novináře, protože odhaluje mechanismy korupce Je potřeba tomuto učinit přítrž. To je nesmírně závažná situace. Sofie a další kolegové už v podstatě řekli, co jsem chtěl říct já a myslím si, že tohle by mohl být začátek dalšího vyšetřování. Děkuji vám. Děkuji. Nějaký další komentář k tomuto bodu? Není tomu tak? Nikdo nic nechce říct dalšího? Ještě, prosím. Eh, já bych chtěla mluvit trošku obecněji, protože předtím, než jsem se stala europoslankyní, eh, jsem byla eh, zástupkyní komisaře pro lidská práva v Polsku a jak všichni víte, tak profesor Adam Bodnar, komisař pro lidská práva, využil svých ústavních pravomocí, využívá jich a pravidelně reaguje v případech porušování právního státu v Polsku. A bohužel musím říci, že se ukázalo, že evropská řešení jsou v těchto případech neefektivní. Čím dál více států porušuje principy právního státu, včetně Malty a my musíme reagovat. Co ale máme dělat dalšího, když článek 7, jak ukázali případy Polska a Maďarska, nezabírá? Podle mě ambicí nového vedení Evropské unie by mělo být, aby odpovědní se dostali před spravedlnost ale především, aby byly implementovány mechanismy, včetně finančních mechanismů, které budou mít odrazující účinek na další země. Děkuji. Děkuji, paní Infeld. Já s tím naprosto souhlasím. ale nedá se říkat Evropská unie jako celek, protože parlament je velice aktivní, komise je aktivní v některých případech. Největší problém je tady samozřejmě rada, která nepřijímá odpovědnost za právní stát v Evropské unii. Zkrátka to odmítá dělat. A možná bych požádala pana předsedu, aby připomněl radě, že jsme jí psali v prosinci a ptali se, kdy dostaneme odpověď eh, na otázku, proč odmítli na samitu projednávat eh, otázku Malty. Dobře beru na vědomí. Jenom bych vám chtěl oznámit, že se hodlám zúčastnit první schůze ministrů spravedlnosti a vnitra chorvatského předsednictví teď v lednu. A to si myslím, že bude vhodná příležitost k tomu, abych upozornil na tento bod. Má významnost otázek právního státu, demokracie a základních práv v členských státech. Je tu přítomna také komise. Chce si pán z DG Just také vzít slovo? A nebo ne? Ano. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan eh, eh, Gavriliadis z DG Just můžu potvrdit, že eh, komisař Reinders zaslal dopis Maltskému ministerstvu spravedlnosti ohledně těchto témat, o kterých hovořila paní Intfeld. A komise bude samozřejmě nadále pozorně sledovat případ Malty, a to v rámci evropského semestru, tak jako jsme to dělali doteď. A podnikneme opatření, bude-li to nutné. Děkuji vám, pane předsedo. Dobře, děkujeme za informaci. Chce si někdo další vzít slovo? Jestliže ne, tak je to prozatím vše k ad hoc delegaci na Maltu. A samozřejmě ještě jednou jsme vděční všem oddělením sekretariátu a všem poradcům, kteří se o tuto misi zasloužili. A teď vidím, že další bod na pořadu jednání je poměrně delikátní. Jde o dohodu Privacy Shield a o, spol- o třetí společné výroční hodnocení. Tady si vyslechneme prezentaci zástupců komise a také Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů, ale ti tu zatím nejsou, protože tento bod byl na programu až v 11 hodin což je za 25 minut. Takže navrhuji, abychom si dali krátkou přestávku a potom budeme pokračovat v 11 hodin. Je to tak v pořádku? Takže v 11. Přesně v 11 znovu začneme. Děkuji. Takže, vítejte svět. Děkuji všem. Těm, kteří zde nebyli v 9 hodin ráno, přeji šťastný nový rok. Vítejte zpět a nyní tedy budeme pokračovat v naší práci. Čekali jsme na naše hosty, až sem přijdou a teď již přišli, abychom se mohli zabývat bodu 9, což je výroční přeskum fungování štítu EU USA. Vítáme tady osoby, které to mají na starosti. Je to Michal Pan Fleteren? Ne? Ne? Ne, omlouvám se. Bruno Gencarelli z Generálního ředitelství pro spravedlnost který bude prezentovat zprávu komise a potom paní Liza Marie Lang, Lange z Německého úřadu na ochranu údajů z Hesenska a pan François Pellegrini z Francouzského úřadu na ochranu údajů. Ale nejprve pan Bruno Gencarelli z GŘ pro spravedlnost za komisi. Takže máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já také přeji Šťastný nový rok všem. Jsem rád, že zde dnes mohu být se svými kolegy a přáteli z EDPB, abych vás mohl aktualizovat, eh, eh, poskytnout aktuální informace o fungování štítu mezi EU a USA. Tento štít se týká přenosů velkých objemů dat do Spojených států. V současnosti jsou takové přenosy nevyhnutelné, souvisí s jakoukoliv lidskou činností od obchodu po sociální interakce. A právě kvůli tomuto velkému objemu datových toků a významu těchto dat právě kvůli tomu vznikl tento štít na ochranu údajů. Jde o souvislost s GDPR při tom, kdy data přecházejí přes Atlantik. Přes pět tisíc společností se zavázalo, že bude plnit přísné povinnosti, které by se jinak nevztahovaly na tyto společnosti ve Spojených státech, protože tam chybí takovýto zákon. Spojené státy jsou prvním zahraničním partnerem, s kterým máme takovou tu spolupráci i z důvodu vnitrostátní bezpečnosti. Máme zde ombudsmana, který vyšetřuje jednotliv, stížnosti jednotlivců v oblasti národní bezpečnosti. Předtím se buď tyto věci vůbec neřešily na mezinárodní úrovni, a nebo pouze na mezivládním formátu za zavřenými dveřmi. Vím, že řada z vás tady má určité otázky nebo obavy, nezabýváme se tím poprvé, ale skutečně bylo dosaženo velkého pokroku. Ochrana údajů se stala klíčovým aspektem našeho dialogu se Spojenými státy, včetně této citlivé oblasti přístupu veřejných orgánů k datům. Ten každoroční přeskum tady hraje zásadní roli. Jak víte, třetí každoroční přeskum eh, z toho vyšla zpráva 23. října. Tina a stola jsem přišla informovat o tomto procesu, takže už to nebudu podrobně opakovat, ale chtěl jsem připomenout určité důležité aspekty. V první řadě, pokud jde o účast, tak je to úspěšné. Velký počet společností se do tohoto zapojil v posledních letech. Nyní je to pět tisíc společností, což je vyšší počet než počet společností, které se zapojily do toho předchozího programu za celých 13 let jeho existence. Jde o společnosti ze Spojených států, ale také o pobočky nebo ceřiné společnosti různých evropských společností ve Spojených státech, například Louis Vuitton a další. na tento rámec se spoléhají různé společnosti, včetně malých a středních podniků, které posílají data do společností nebo do svých poboček ve Spojených státech. Bylo dosaženo pokroku, pokud jde o doporučení. Byly zde obavy ze strany parlamentu i ze strany EDPB. Byla konečně jmenována osoba na místo ombudsmana ale proces stížnosti již funguje i v praxi. Ukázalo se také, že ten ombudsman nejedná sám, ale úzce spolupracuje s nezávislými orgány, včetně soudních orgánů. Například pokud ombudsman zjistí porušení článku 720 FISA, tak vznikne specifický příkaz k odstranění tohoto porušení ze strany spravodajských organizací. A o každé stížnosti je také informováno. Mohl byste prosím trochu zpomalit? Dostali jsme informaci, že jste možná trochu příliš rychlí. Ano, a omlouvám se. Bylo také vyjasněno, že generální inspektor spravodajské komunity je informován o každé stížnosti a provádí své vlastní hodnocení. A toto je ta osoba, která informovala Kongres Spojených států eh, o tom případu, který spustil proces impeachmentu prezidenta Spojených států. Pokud se zjistí, že data byla schromážděna nezákonně, ta data budou vymazána z veškerých databází ve Spojených státech a jakýchkoliv odkaz na tato data bude vymazán ze spravodajských zpráv. To znamená, že jednotlivec ze, z EU bude moci zajistit vymazání těchto dat, pokud byly těmi spravodajskými službami ve Spojených státech nezákonně získány, schromážděny. Tolik tedy k tomu fungování ombudsmana. V rámci toho přeskumu jsme se věnovali také tomu, jak společnosti dodržují ty povinnosti a jak to dodržování povinností je sledováno a vymáháno. I v této oblasti byl dosažen pokrok. Úřady Spojených států provádějí systematičtější kontroly dodržování, například ministerstvo obchodu provádí měsíční kontrolu vzorku 30 společností, které jsou součástí toho štítu soukromí. Řeší se zde otázky různých nesrovnalostí a federální obchodní komise potom tyto případy řeší. A dále, což je pro nás velice důležité, ten průzkum ukázal, že Evropané více využívají ten rámec náprav, který je poskytován v rámci tohoto štítu, například právo k přístupu nebo právo na opravu údajů, což jsou samozřejmě základní práva, pokud je o shromažďování údajů. Ukazují se nám ty přínosy tohoto štítu pro Evropany. Abychom posoudili efektivitu toho rámce, musíme mít také na paměti, že štít soukromí nefunguje ve váku, ale je součástí širšího kontextu toho vyvíjejícího se kontextu ve Spojených státech. A je to také oblast, kde vidíme pozitivní vývoj na různých úrovních. Abych vám dal několik příkladů, existuje významná legislativní aktivita v oblasti soukromí ve Spojených státech. Někteří z vás, s kterými jsme pracovali na GDPR a na směrnici o vymáhání práva a tak dále, to je něco, co jsme si vůbec ani nedokázali před několika lety představit, že v kongresu budou probíhat závažné diskuze, pokud jde o legislativu ohledně soukromí. Před několika dny v, v Kalifornii vznikla práva týkající se soukromí, která právě vstoupila v platnost. A pro nás je ještě důležitější, že v posledním roce bylo zvýšeno také vymáhání například v řadě případů ohledně soukromí federální komise uvalila řadu pokud například na Facebook a na další společnosti. Například Cambridge Analytica a vyžaduje se tam například vymazání veškerých neoprávněně schromážděných údajů. To je samozřejmě velice významný pokrok a doufám, že uvidíme eh, podobně dobré vymáhání i na této straně Atlantiku. Je zde také zlepšení automatizovaného zpracování, využívání algoritmů. To je velice relevantní v kontextu umělé inteligence. Například ministerstvo bydlení eh, čelilo obvinění z diskriminace, protože využívá určité algoritmy. V oblasti národní bezpečnosti se také spoléháme na aktivity PCLAB, což je dohledový orgán, který je naprosto nezávislý, dohlíží na spravodajskou komunitu ve Spojených státech. V oblasti národní bezpečnosti jsme viděli, jak inspektoři hrají svou roli ve vyšetřování těch opatření. Eh, týkalo se to například i vyšetřování možného zasahování do voleb. Některé záležitosti nejsou zcela relevantní, ale ukazují, že ten štít je součástí dobře rozvinutého systému kontrol a rovnovách. Štít tedy plně hraje svou roli. A ten přeskum ukazuje, co je potřeba pro lepší efektivní fungování štítu v praxi. Komise proto identifikuje velice konkrétní kroky, které je třeba podniknout. Například zpráva říká, že pravidelné kontroly ministerstvem obchodu by se měly více zaměřit na důležité věci, jako je ochrana v případě, kdy společnosti dále předávají data jiným společnostem. Federální obchodní komise zvýšila své aktivity, ale měla by také předávat informace o probíhajících vyšetřováních. A byla by velice přínosná lepší výměna informací mezi těmi, kdo vymáhají právo, protože se často zabývají stejnými věcmi a mohou se od sebe zájemně učit. Za tři roky fungování štítu soukromí jsme viděli velký pokrok to každodenní fungování také ale ukazuje, že jsou zde ještě různé věci, které je možné dále zlepšit. Jsou zde soudní spory u soudního dvoru. Je zde řada jsou zde některé případy, kde teprve uvidíme, jaký to má dopad na fungování štítu soukromí. Zda je potřeba tam tedy zavést určité změny. Na závěr bych chtěl poděkovat jak EDPB, tak Evropskému parlamentu za velice hodnotné přispění tomu procesu přeskumu. Samozřejmě tam hrajeme různé jiné role v tomto procesu. Ty zkušenosti za předchozí roky ukázaly, že díky spolupráci skutečně můžeme dosáhnout pokroku ve prospěch našich občanů, jak v tom provádění toho štítu na ochranu soukromí, tak eh, ve prospěch vývoje celého toho prostředí ochrany soukromí ve Spojených státech. A nyní se těším na navazující diskuzi. Děkujeme, děkujeme vám za tuto prezentaci. A nyní to budou zástupci Evropské rady pro ochranu osobních údajů. Paní Lisa Maria Lange zastupuje Německý úřad pro ochranu osobních údajů a poté to bude pan François Pellerini z francouzského úřadu. Prosím, máte 10 minut. Děkuji, pane předsedající, a děkuji všem za možnost prezentovat naši práci posledních tří let to ohledně tohoto štítu. Já nejprve pár informací k této revizi, pokud jde o mm, naši účast, našich orgánů dohledu, odborníci v letošním roce z Rakouska, Bulharska, Francie, EDPS, Maďarska se zúčastnili této revize společně s Evropskou komisí. Snažili jsme se podívat na tento štít ze dvou různých eh, úhlů pohledu. Jednak eh, to, jakým způsobem to funguje v praxi, za to funguje řádně a zároveň na samotný štít eh, jednotlivé požadavky ze strany GDPR, charty základních práv Evropské unie a zároveň nezávislých rozhodnutí evropských soudů. Čili pokud jde o strukturu naší zprávy, Zahájila bych prezentaci, ve které bych vám poskytla hlavní detaily ohledně komerčních záležitostí a kolega Franca Filipíny se potom podívá na některé otázky ohledně přístupu veřejných orgánů k tomuto transferu osobních dat. Z komerčního hlediska největší obavy po třech letech jsou především pokud jde o nedostatky v oblasti dohledu a vymáhání. Jednak je to Ministerstvo pro obchod a Federální obchodní komise. Ministerstvo pro obchod eh, má seznam eh, certifikovaných společností má přístup k tomuto režimu. Toto mm, vidíme, že došlo k obrovskému zlepšení kontrolních procesů DSA. Mm, toto ministerstvo má ex officio nové možnosti náhodných kontrol jednotlivých organizací. Všechny tyto kontroly probíhají především u formálních aspektů, jestli jsou úplné tyto politiky, jak reaguje daná organizace, a zároveň jak fungují například eh, linky na jejich webových stránkách. Toto ministerstvo udělalo mm, velikou práci v oblasti vymáhání těchto postupů. Například často referuje tyto případy eh, směrem k FTC, tomuto výboru, který poté může vynucovat konkrétní aktivity vůči společnostem, které porušily pravidla v štítu Samozřejmě, že oni nemohou sdílet eh, tuto vynucovací strategii v rámci revizí. Víme, že tyto aktivity se ale zaměřují především na formální záležitosti, například eh, opětovného certifikování těchto společností a nezabývají se podstatou těchto principů, proporcionalitou mm, mm, nebo úrovní potřeby vyžadovaných informací, čili neprobíhají žádné kontroly ohledně dat, které, která byla přenášena v rámci tohoto štítu. Jelikož ale tam nejsou nějaké stížnosti ohledně této kontroly, většina těchto procesů eh, z našeho hlediska tudíž není dostatečně ověřována, kontrolována. Jedna eh, z oblastí, kterou, na kterou jsme neustále eh, poukazovali, je následný transfer. Je zásadní, aby ochrana těchto dat poté při přenosu byla platná v průběhu celého řetězce přenosu. To znamená, že tento štít pro ochranu soukromí musí zabezpečovat i ten následný transfer, nebo musí zajišťovat tento následný transfer dat a musí fungovat řádně. I když tento eh, štít v podstatě znamená mechanismus samocertifikace, my máme možnost žádat tyto organizace, aby zveřejňovaly relevantní ustanovení, ovšem zatím k této právomoci nebo toto nebylo zatím využíváno nějakým aktivním způsobem ze strany ministerstva. A nyní můj kolega bude pokračovat. Vážení poslanci, kde budu hovořit o výsledcích ohledně přístupu veřejných orgánů k těmto datům při přenosu z EU do Spojených států, ale EDPP, chtěl bych říct, že vítáme zlepšení, ke kterým došlo od poslední revize štítu, například jmenování posledních členů toho Mm, dohledového orgánu, zlepšení transparentnosti a zároveň to, že pan Keith Craig byl jmenován sekretářem mm, pro Eh, růst, obchod a eh, životní prostředí od 18. ledna 2019 je stálým ombudsmanem pro tuto problematiku, ovšem některé z obav z předchozích zpráv zatím ještě nebyly úplně vyřešeny. Tyto hlavní obavy se týkají čtyř základních oblastí. Jednak je to proces shromažďování dat, druhá oblast se týká dohledu nad celým tímto procesem, Dále je to existence možné mm, justiční nápravy a efektivita eh, mechanismu ombudsmana. Jelikož nemáme dostatek času, velice stručně ke všem těmto čtyřem oblastům oblastem a samozřejmě poté mm, odpovědi na vaše otázky ohledně konkrétních výsledků. Pokud jde o shromažďování dat v rámci různých programů, sledování dat, zde je několik obav. Jednak pokud jde o fungování eh, části 7 eh, a, a E, zákona FISA a části 12.3. E, My si myslíme, že bychom potřebovali e, konkrétnější zaměření na jednotlivé, jednotlivá data, kde například jednotlivci nebo skupiny jsou předmětem sledování a zároveň přeskum těchto jednotlivých cílů nezávislou, nezávislým orgánem ex ante. Jelikož jsou zde omezené informace, k kterým jsme měli přístup, nejsme schopni Mm, zjistit, eh, zda došlo či nedošlo k nějakému masivnímu a nepovolenému eh, přístupu k těmto datům upstream způsobem. Pokud jde o výkonný zákon 12.3, jeho čas 12.3, si myslíme, že tento štít dostatečně funguje ze strany při přenosu dat z EU do Spojených států a že ustanovení eh, tohoto zákona spadá eh, do právního rámce, který má být hodnocen v rámci tohoto štítu pro ochranu soukromí. Pokud jde o ochranné mechanismy mm, ze strany PPD 28 této směrnice, americké orgány snaží plnit všechna pravidla, stanovena zavazali se k plnění těchto pravidel. Tato pravidla se týkají pouze právě eh, tohoto exekutivního orgánu eh, eh, zákona 12.3 a ne zákona nebo části 7 zákona FISA. Máme zde dvě hlavní oblasti, které nás neklidnily. Je to část C, PPD 28, kde Eh, se to týká například eh, hromadného shromažďování dat. V tomto PPD eh, v první větě poz, páté poznámce pod čarou se hovoří o dočasné signalizaci těchto dat, které umožňují schromažďování dat. Na základě diskuzi, které jsme měli s americkou stranou ohledně interpretace těchto ustanovení PPD to chápe tak, že data mohou být hromadně schromažďována pro, te, pro eh, těchto šest účelů části dvě, pokud je to pouze dočasné schromažďování pro identifikování takzvaného selektoru pro definované cíle, které jsou sledovány. Tato ustanovení se zdá se, že v podstatě uvažují na základě toho, že jsou zde důvody, které umožňují schromažďování těchto dat dočasným způsobem. Ovšem, jelikož to dočasné schromažďování nebylo dostatečně identifikováno, tak dochází k hromadnému schromažďování těchto dat. Pokud je o druhou problematiku, ta se týká porušování exekutivního zákona eh, APPD, které nemohou umožnit jednotlivcům nějakým způsobem ehm, se obrátit především na americké soudy v tomto ohledu. A dále je to dohled a proces v rámci zprávy PECLOPS. Tato struktura pro dohled je sice k dispozici, jsou zde různé prvky, které jsou částečně nezávislé od spravodajského společenství nebo spravodajského orgánu, čili jsou zde orgány, které se zabývají nezávislostí, to tak generální inspektor, P-Club, FISK a zároveň kongres, kromě jiných zúčastněných subjektů. Pokud je o různé obavy v této oblasti, je zde především nedostatek přístupu k produktům právě těchto procesů dohledu, které byly pouze částečně nebo redukovány. Právě proto potřebujeme konkrétnější zprávu ohledně PPD 28, jak je to interpretováno a implementováno v civilních programech. To bychom skutečně mm, požadovali a uvítali, protože potřebujeme další informace, které by objasnily tuto problematiku. Zároveň pokud jde o 7.08, tento zákon mm, nebo část FISY zákona, ten byl modifikován od poslední verze mm, této zprávy. Zároveň jsme některé informace neměli k dispozici, protože mm, se to týkalo utajených informací, například e, třetí klap zpráva, která se týkala výkonného nebo um, zákona 3.0. Toto je zpráva, která je velice důležitá, protože fungování legislativy FISA nebyla ještě v průběhu společných revizí štítu diskutována. Pokud je o obecné obavy, náš tým je připraven samozřejmě zrevidovat i další dokumenty a prodiskutovat další prvky, které se týkají eh, takzvané eh, security clearance, kde se to předpokládají u dalších eh, nástrojů TFTP nebo PNR. My si myslíme, že tento přístup k těmto dokumentům by umožnil ještě kvalitnější revize Třetí eh, oblast, Eh, se týká možnosti nápravy pro jednotlivce. Je zde několik nástrojů, které implementovala americká strana, která by umožnila svým občanům a rezidentům mm, mít k tyto nástroje k dispozici především zákon ABA a zároveň je to FISA, tento zákon ohledně sledování zahraničních agentů APA a FISA ovšem ale neposkytují omezený prostor pro EU občany, pokud by chtěli napadnout toto sledování u amerických soudů. Samozřejmě, že ten eh, takzvaný standing requirement, ten je pro nás základní, pokud jde o jakékoliv nedostatky v této oblasti. Evropský eh, rezident ovšem ale by nemohl uspokojit všechny tyto požadavky, pokud by se chtěl například obrátit na americký soud na základě eh, výkonného eh, nařízení 12.3 nebo části 7.8 zákona FISA. Dále je to mechanismus, eh, který by měl kompenzovat tuto nejistotu pro naše občany, pokud jde o efektivní nápravu u amerických soudů. Je to jediný způsob, který umožňuje našim občanům ověřit, že relevantní orgány na americké straně skutečně splnily jejich požadavky v tomto ohledu. Jsou zde ale dva problémy, které se týkají této záležitosti eh, v zestupném pořadí. Tento mechanismus ombudsman zatím ještě nebyl otestován. Eh, první žádosti ze strany evropských občanů eh, byly obdrženy tímto mechanismem na konci roku 2018, ovšem eh, byly zamítnuty. Samozřejmě, že budeme revidovat tento proces, jakmile bude podána první akceptovaná žádost. No a zároveň, pokud je o nezávislost, E, pravomocí, které tento ombudsman má, to rovněž vyvolává určité obavy, protože nemá přímý přístup k informacím, k prvky, které získá k dispozici, mohou být filtrovány, například e, mm, generálním inspektorem. To znamená, že tento člověk nemá možnost nápravy, pokud zjistí, že tam došlo k nějakému neplnění. Ombudsman pokud jde o e, porušení e, FISA, může na to poukázat e, u soudu. Ovšem to neznamená, že soud zahájí šetření v tomto ohledu, protože má své mm, pravomoce ohledně zpracování těchto informací. Rozhodnutí ombudsmana se teda nemůže týkat justiční revize na straně soudu a zároveň není možné získat nějakou nápravu, pokud Eh, například neposkytne nebo pokud eh, poskytne nedostatečnou reakci na stížnost ze strany našich rezidentů. Čili toto je v podstatě závěr zprávy z naší strany. Děkujeme a ještě úplně na závěr bych ráda řekla několik slov. Ráda bych zdůraznila to, že si myslím, že tato výroční zpráva, toto hodnocení je nesmírně důležité, protože na obou stranách Atlantiku mm, nás to vede k aktivní práci, k zlepšením. Skutečně chceme, aby došlo k ještě častějším diskuzím o otevřených problémů a otázek, například HR eh, data, kde naším cílem je, aby zaměstnanci měli, měli stejná práva bez ohledu na to, zda dojde k jejich přenosu přes oceán. Čili i když je zde ještě mnoho oblastí, které vyžadují nápravu a zlepšení, tak eh, tyto výroční zprávy a hodnocení jsou z našeho hlediska velice užitečná. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předsedající. A po našich hostech zde máme možnost diskuse z pléna. Jistě se budou chtít naši členové zúčastnit. Nejprve to budou koordinátoři kteří samozřejmě mají právo vystoupit. Paní Sipel, paní Intveld, máte-li zájem, tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům za prezentace. Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že nastala určitá zlepšení, zejména oproti Safe Harbor, ale stále ještě jsou tu některé nedořešené otázky. A vyplývá to i z té nejnovější zprávy. Já bych chtěla začít otázkou vymáhání. Ve zprávě píšete, že FTC eh, koná kroky směrem k vymáhání v případě Privacy Shield v několika případech, ale zároveň kritizujete, že informace, které dostáváte, jsou poněkud omezené. Takže já bych se chtěla zeptat, eh, co vlastně víte o situaci v těchto případech a o případných sankcích a co podniknete pro to, abyste od USA získali chybějící informace? Také jsme hodně slyšeli o ombudsmanovi a o tom, zda jde o dostačující koncept. Ten výrok ve zprávě je poměrně pozitivní, ale právě tak generální advokát v kauze Šrems upozornil na některé pochybnosti ohledně legálnosti toho, kdy, když ombudsman říká, že ombudsman neposkytuje eh, nápravné prostředky dříve, než nezávislý orgán dá eh, stranám možnost spolehnout se na přístup k datům, anebo dokud není napadeno eh, příslušným, dokud dojde k nějakému napadení s příslušnými službami. Takže jak to do sebe zapadá? A potom eh, bych se chtěla zeptat, jak to vypadá s probíhajícími soudními řízení, zejména s případem Šrems 2. Soud sice eh, vysloví eh, rozhodnutí v těchto případech, ale komise by měla hodnotit situaci. Já jsem tedy trošku zmatená a chtěla bych se zeptat právě na ombudsmana. Tady jste velice pozitivní, ale také se odkazuji na stálý problém masového dohledu a hromadných dat. Jak se můžete ve svém hodnocení domnívat, že Privacy Shield je legální, jestliže existují pochybnosti soudního dvora? A vy sami říkáte, že budete možná muset přehodnotit své stanovisko. Takže to je několik drobných otázek a možná ještě vzhledem ke tomu, že stále existují hromadná data, mám ještě jednu otázku. Máme nějaké nápady na to, jak zastavit tento hromadný sběr dat, bulk data, eh, anebo ne? A pokud ne, tak vzniknou dodatečné kontroly, které by se postaraly o to, že data, která se netýkají požadovaného případu, budou přinejmenším smazána, jakmile budou transferována. To by byla taky možná zajímavá myšlenka do budoucna. Prosím, paní Intfeld. Děkuji, pane předsedo, a děkuji řečníkům. Tyhle revize se neustále opakují. Birgit Zippel to vyjádřila nezvykle mírně a diplomaticky. Já jsem si přečetla zprávu EDPB eh, e a vyslechla jsem si vaše prezentace a po, poslouchala jsem pana Giancarelliho a říkala jsem si, mluvíme vůbec o stejném programu? Protože abych shrnula, co jste řekli a co víme, tak vlastně Privacy Shield je nedostatečnou pojistkou, je špatně implementovaný, vůbec se nevymáhá a je pod velice slabým dohledem. A pan Giancarelli říká, že všechno je v pořádku. Nebo skoro všechno je v pořádku podle vaší prezentace jste řík, jsem z toho pochopila, že je to úspěch. To je slovo, které jste použil. Úspěch. Což znamená, že si myslíte, že je to v pořádku. A když říkám, že se to všechno pořád opakuje, tak se to opakuje i v tom smyslu, že úplně stejné debaty jsme vedli o Safe Harbor. To ale bylo až poté, co vyšlo najevo, že komise zastavila evaluační zprávu o Safe Harbor, protože byla nesmírně negativní. Takhle ale nemůžeme chránit data našich občanů. Tohle vůbec nebere Evropskou unii vážně. Vytváříme zákony, pracujeme na tom, pan Giancarelli taky tvrdě pracuje na GDPR a potom, když vyjednáváme s USA, tak se toho všeho vzdáme. A nejenom to. Velice nesměle je žádáme, aby byli tak laskaví a alespoň trošku se drželi toho, co jsme dohodli. Proč trvá tři roky jmenovat ombudsmana, který má nedostatečné pravomoci a který navízde na ruku prezidentu Trumpovi. Proč? Bereme vůbec sami sebe vážně? Můžeme jít kvůli před voliče a vysvětlit jim to? Já teda ne. Možná, že místo Privacy Shield bychom to měli přejmenovat na fíkový list. To si myslím, že by bylo vhodnější jméno. Protože když vidím, jak k tomu přistupuje Evropská komise, tak z toho mám velké starosti o ostatních dohodách. Vy, vyjednáváte o e-evidence, o transatlantické dohodě a pokud Evropská komise zaujímá tenhle přístup nejen ve vyjednávání, ale potom i ve vymáhání dohody, která už existuje, tak proč bych měla komisi věřit? A tohle je zásadní. Proč bych měla komisi věřit? Protože komise pak přijde do Evropského parlamentu a bude chtít souhlas s takovouhle dohodou. A pokud bych měla soudit důvěryhodnost komise podle toho, jak zachází se Safe Harbor a s Privacy Shield, tak nemám vůbec žádný důvod ten souhlas dávat, vůbec ničemu, žádné dohodě. Takže celá tahle procedura, která se každý rok opakuje, už mě velice unavuje. Přitom víme všichni, že to nefunguje, je to nedostatečné, vymáhání neprobíhá a dohled je neúplný. Takže Příští rok to udělejte jinak. Nechoďte sem s tou stejnou zprávou opět. Tak tentokrát není seznam řečníků tak dlouhý, tak já e, navrhuji, abychom dokončili kolo otázek a potom bude příležitost zareagovat na konkrétní otázky poslanců. Tak a teď pan Fos. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také eh, řečníkům, kteří se vyjádřili k této zprávě. Jak jsem si vyslechl tři stanoviska k této, zprávy, k této zprávě, tak eh, je to, poměrně, je to poměrně dobrý základ, ale je tu pár věcí, které musíme zlepšit. A e, já jsem měl vždycky pocit, že jsme víceméně na dobré cestě a když pan Giancarelli říká, že předává, předávání dat a oboustraná výměna informací e, o e, prosazování práva, tak k tomu bych se chtěl zeptat, jsou k tomu nějaké další myšlenky nebo nějaké další podněty? o kterých by se dalo vyjednávat s americkými partnery, dalo by se to celé nějak zlepšit. Potom, paní Lange, na vás mám ještě doplňující otázku. Pokud jsem to správně, pokud jsem si to tady správně poznamenal, tak při provádění Privacy Shield ze strany Federal Trade Commission neprobíhá žádné prověření toho, co se s těmi daty děje. Pokud jsem to tedy správně pochopil, a já bych rád věděl, co potom děláte tady, co se tam nedělá? Co děláte vy a co američané ne? Takže jenom bych, měl jasno, jenom bych rád měl jasno v tom, co tam vlastně chybí na americké straně a jaké to má účinky. A e, pane Pellegrini, pokud jsem správně pochopil váš příspěvek, tak e, vy jste hovořil o celém tom e, okolním vývoji, u víceméně tří ze čtě, z těch čtyř kapitol, o kterých jste mluvil. A pokud jde o ombudsmana, tak jste říkal, dobře, to se zatím nedá ještě hodnotit, protože zatím ještě hm, nebyl vznesen žádný přípustný podnět. V podstatě se zatím nestalo, že by se, dal, že by se našel případ, který by se dal projednávat dál. Byl, by, byl, by, byl by u nás jinak takový případ projednávan eh, jinak? Eh, děkuji, pan Körner. Děkuji, pane předsedo, a eh, děkuji také za vaše prezentaci. Já bych se chtěl soustředit na návrh evropského eh, generálního eh, prokurátora v případě Schrems eh, a Facebook. Tady je jasné, že Irská komise nemá žádnou odpovědnost a že by měla zastavit transfery, jestliže v Spojené státy podle standardní smluv nedodržují své povinnosti vůči Facebooku. IPC eh, e tady tedy musí jednat, eh, na, to je stanovisko generálního prokurátora a potom, a to je především naše téma, od strany 55 eh, až 95 se, se analyzuje podrobně, proč Privacy Shield ne, ne, je, je pouze kusem papíru a ne poskytuje dostatečnou garanci. Takže eh, bude v budoucnu potřeba, pokud tak eh, Evropský soudní dvůr rozhodne, eh, bude, muse, bude zavedena povinnost zastavit toky dat do třetích zemí, tam, kde jsou masově sledovány, což se děje v USA prostřednictvím sociálních médií a komunikačních firm. A musí být jasné, že Privacy Shield eh, má u trhliny. V podstatě by je možné, že úplně spadne, že už žádné další revize nebudou. A v případě Schrems teď eh, prokurátor říká, že no, je, je možné, že už žádná další revize nebude, protože eh, to celé padne. Takže co budete v komisi dělat, abyste tomu zamezili? A potom, my se soustředujeme na USA eh, v těch, ve všech těchto otázkách, ale mě také dělá starost vývoj v Číně. Čím dál více technologických eh, firm sídlí v Číně, je to TikTok, kde jsou desítky milionů teenagerů a tam také proudí data, eh, až k čínským bezpečnostním složkám. Co eh, tam konkrétně hodlá Evropská komise dělat, aby lépe ochránila naše data? Děkuji. Pan Brajer, prosím. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zejména eh, Evropskému eh, panelu pro ochranu osobních údajů a za práci na tomto tématu. Já vždycky říkám, že ten takzvaný Privacy Shield je fraška, která si nezasluhuje to jméno, protože neřeší zásadní nedostatky předchozího režimu Safe Harbor. Jinými slovy, nedělá nic pro to, aby nás chránil před hromadným dohledem, který odhalil Edward Snowden. A na stanovisko generálního prokurátora odhalilo několik nedostatků tohoto rozhodnutí. A já bych chtěl zdůraznit, že to, že národní bezpečnost mají na starosti členské státy v Evropské unii, neznamená, že to, co dělá v rámci národní bezpečnosti USA, je nějak mimo dohled. Takže existuje rozdíl mezi kompetencemi uvnitř Evropské unie a tím, co považujeme za adekvátní v případě ostatních států a vlád. Neměli bychom zavírat oči nad tím, co dělají v zájmu své národní bezpečnosti. Problém není jen narušování soukromí, které plyne z těch programů masového dohledu, ale potom jsou to také z toho plynoucí porušování lidských práv způsobené využíváním těch dat v rámci americké války proti teroru. Znamená to mimosoudní zabíjení, zmraž, zmražování majetku, věznění a tak dále. To jsou porušování základních práv obecně. Tím se dostáváme k soudním opravným prostředkům, i těch několik málo ochranných prvků, které jsou tam vtěleny, eh, se nepoužívají u amerických soudů a eh, je to také problém eh, privilegia státního tajemství. To znamená, že americká vláda může cokoliv jsme ze stolu tím, že řekne, že zveřejnění informací by ohrozilo národní bezpečnost, což se často děje v případě soudních sporů v USA ve kterých jde o porušování základních práv. A to navrhované řešení, že orgány pro ochranu osobních údajů by měly individuálně zastavovat toky dat, které jsou postiženy těmito nedostatky, to je nerealistické, protože všechny toky dat jsou postiženy stejnými nedostatky a proto velice doufám, že Soudní dvůr opět zneplatní režim Privacy Shield. Mám otázku na komisi v tomto ohledu. Jestliže soud zneplatní Privacy Shield, tak ve Spojených státech proběhly určité pokusy nastavit úroveň eh, ochrany osobních údajů, zejména v Kalifornii, jak bylo zmíněno, vzhledem k tomu, že většina IT firm sídlí v Silicon Valley. Jestliže nějaký stát USA, například Kalifornie, se rozhodne požádat o rozhodnutí o adekvátnosti, zvážila by komise takovouto žádost? Bylo by možné, aby pouze jeden stát USA podal takovouto žádost? Chtěl bych vám připomenout, že jsme odložili ty další body na pořadu jednání. ale tenhle bod byl naplánován do 12.00, takže už teď eh, přetahujeme čas a prosím vás tedy, abyste pokládali otázky eh, našim panelistům rychle, aby mohli potom ještě i odpovědět. Paní Daly má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji řečníkům. Eh, já se snažím nějak vyznat v tom scénáři, kde na jedné straně máme e, opakované výroky Evropského parlamentu a teď máme výroky v kauze Šrems 2 a EDPS a EDPB. Ti všichni vyjadřují závažné pochybnosti ohledně Privacy Shield a na druhé straně komise říká, ne, e, je to v pořádku, je to skvělé. Takže mě z toho jde hlava kolem, já to opravdu nechápu jak můžete něco takového tvrdit, protože já, dejme tomu, akceptuju, že do, nastala určitá zlepšení, ale je to trošku jako eh, tak je, je to taková pouze venkovní fasáda. A eh, pokud jde o pojistky a vymáhání práva a přístup bezpečnostních složek, tak to všechno visí na tom, jestli eh, Spojené státy přestaly s hromadným sběrem dat, což je samozřejmě porušení základních práv. A mně se zdá, že komise říká, že si máme myslet, že s tím přestali a že mají ujištění amerických spravodajských služeb, o kterých bylo ale zjištěno, že lžou a že se nějak snaží skrývat to, co předtím dělali s těmito daty. A e, máme údajně být ujištěni o tom, že e, ty agentury teď používají selektory. Takže my máme věřit tomu, že, te, že ty informace jsou teď zacílené a že nejsou zhromažďovány hromadně. Vůbec žádným detailem ale nemůžete toto tvrzení podložit něčím jiným, než že vám to řekli. Takže ti lidé by si měli zapisovat, proč chtějí jakou informaci a mají nad nimi sedět dva analytici a tak dále, ale žádné technické detaily těch metod, které se používají k zacílenému eh, přístupu k datům podle selektoru nemáme. Jak, se, jak vypadá ten dohled, jak jsou ta data skladována, jak to přesně probíhá. A mě zaráží, že když jednáte s organizacemi, o kterých se ví, že lžou, o, o legislativě, o, se, o které se ví, že, so, že je neadekvátní, tak přece potřebujeme silný dohled. A jinak souhlasím s tím, co říkali kolegové ohledně mechanismu dohledu protože zcela vážně, tady se bavíme o nezávislém ombudsmanovi, nicméně ten je e, tajemníkem e, z ministerstva e, a zpravodajské agentury USA. Takže my máme sice dohledový mechanismus, jenže ten se opírá o netransparentní a utajené informace a to je zkrátka vtip. Takže já to opravdu nechápu. A konečně by mě zajímalo, jak jste připraveni na případ, který je zcela reálný, a sice, že v případu Shrems 2 bude Privacy Shield sestřelen. Tak už nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil, takže se vraťme na pódium. Jak jste viděli, tak ohledně Privacy Shield panují značné obavy, takže prosím, jako první bude mít slovo pan Giancarelli. Děkuji vám, já se pokusím zodpovědět na co nejvíc otázek. Začnu tou, která není nejjednodušší, ale je to otázka, na kterou můžu dát jednoduchou odpověď. Ta odpověď zní ano, týká se to té Kalifornie. Když jsme vyjednávali o GDPR, tak mnoho poslanců tu bylo a výslovně požádali o to, aby bylo možno uznat takovouto, takovéto částečné rozhodnutí o adekvátnosti určitého území na podfederální úrovni. Protože když jsme vyvíjeli GDPR, tak jsme předvídali, že v některých federálních systémech by některé složky tohoto systému, některé entity se mohly rozhodnout z celé řady důvodů, například protože k tomu mají kompetence, že vytvoří obsáhlou eh, legislativu soukromí. V Kalifornii ten proces probíhá, jak víme. Zatím do něj pořád putují nové podněty a nové pozměňovací návrhy ještě před hlasováním, takže v principu ta odpověď zní ano. Pak je otázka, že ať už bude kalifornská legislativa jakékoliv, tak, jakákoliv, tak zda bude splňovat naše podmínky. To mě ale přivádí k dalšímu bodu. A to je to řešení. Jestli chceme dlouhodobé řešení, tak bude muset být založeno na e, zákonech, které budou co nejobecnější. A Vyslechli jsme tu celou řadu obav, ale na jedné věci se tady všichni shodneme a já vím, že to dáváte najevo americkým protějškům, když se setkáváte s poslanci kongresu, protože i tam se pracuje na Privacy Shield na americké federální úrovni. Takže tolik ke Kalifornii. Tak a potom začnu paní Zipl, která se ptala na vymáhání tak já jsem to možná řekl nejasně, ale my máme informace o krocích a o vyšetřováních, která jsou uzavřena. A která udělila sankce firmám například na základě eh, lživých údajů, které poskytli. My jsme ve zprávě zdůraznili, že nám občas chybějí informace o probíhajících vyšetřováních, protože stejně jako v Evropě, a to prosím si všichni uvědomte, nejrychlejší vyšetřování, u kterých máme výsledky rychle, jsou o těch banálních každodenních případů, která jsou spíše formální nebo administrativní povahy. To jsou ta nejjednodušší. To jsou snadno získané body, kde mohou orgány velice rychle prošetřit situaci a uzavřít případ. Ale pak tu máme ty důležitější a složitější případy a na těch samozřejmě více záleží. A tady i v USA eh, probíhají vývoje a čekáme na nějaké velké rozhodnutí ohledně Facebooku a dalších. Domníváme se, že protože eh, vymáhající orgány na obou stranách eh, Atlantiku, tedy FTC a eh, úřady pro ochranu osobních údajů, a další, ale tyhle jsou ty hlavní, podstatě vedou vyšetřování pomocí stejných praktik a zároveň. A plynuly by obrovské výhody z výměny informací o těchto eh, případech, protože tím by se posílila důkazní situace potom na obou stranách. Takže je velice dobré, že doscháváme informace o tom, co už proběhlo ale um, tak by to být nemělo pouze. To je také jedna z myšlenek Privacy Shield, to není jenom seznam povinností a práv, měl by to být právní text, který by měl být základem skutečné efektivní spolupráce mezi vymáhajícími orgány na obou stranách Atlantiku. Takže já doufám, že tím jsem objasnil uh, vaše uh, otázky a znovu se omlouvám, pokud nehovořím dostat, pokud to není dostatečně jasně napsáno v naší zprávě. Já neříkám sice haleluja, ale říkám, že skutečně některé věci fungují lépe než dřív. Mám radost, že i EDPB se domnívá, že ta každoroční revize je, není zbytečná procedura, ale že přináší užitek. A zároveň ale říkáte, že možná budeme muset reagovat na soudní rozhodnutí tak eh, samozřejmě to tež se dá říct u jakéhokoliv soudního rozhodnutí. Jestliže eh, nějaký spor leží u soudu, tak eh, nemůžeme spekulovat o jeho výsledku. A až rozhodnutí soudu padne, tak budeme muset zavést nějaké změny. Takový bude náš mandát a to uděláme. Takže to tež se dá říct o jakémkoliv soudním případu. Ano, je pravda, že to stanovisko obsahuje celou řadu kritických bodů ohledně Privacy Shield, ale e, víme, že ten postoj generálního advokáta, který je samozřejmě zkušeným právníkem, který e, poskytuje rady soudu, tak podle něj Privacy Shield není relevantní u tohohle případu. který se týká spíše standardních e, smluvních doložek. To jenom popisuju, co je v tom stanovisku a nebudu spekulovat o výsledku soudního řízení. To by nebylo zodpovědné vzhledem k tomu také, že komise je stranou tohoto sporu. A potom taková poznámka pod čarou, to mě přivádí k další důležité otázce Čína a další země. Máme velice dobré důvody, poskytovat data, nebo k tomu, že neproudí data do Číny nebo jakékoliv další země na základě nějakého rozhodnutí. Samozřejmě k tomu jsou dobré důvody, ta země by nás neuspokojila svými standardmi. standardy. Máme tu další nástroje, jako jsou standardní smluvní doložky, to mají na starosti úřady pro ochranu osobních údajů, což je v stanovisku generálního advokáta zdůrazněno. Potom tu byly otázky na ombudsmana a na ten hromadný sběr Bulk Collection. Tak nejprve k ombudsmanovi. Ombudsman, a to je ten nejčastější omyl, ani zdaleka není jedinou cestou, jak se domoci eh, opravných prostředků v oblasti přístupu, eh, ve, veřejného přístupu z důvodu národní bezpečnosti. Pak jsou tu ještě další Další kanály, například soudní cesta, právě jako v našem systému. Zjistili jsme, že skutečně ta laťka je poměrně vysoká, právě tak jako v našem systému. A proto zjednodušit možnost našich občanů eh, podat žádost je právě smyslem ombudsmana, což je další prvek struktury, která může pomoci občanům domoci se soudních opravných prostředků. Další cesta jako dodatek k těm, které už existují. A zejména jsem chtěl dnes vysvětlit, že ombudsman nepracuje sám. Ombudsman když provádí šetření a rozhoduje, nebo když žádá nápravu nějakého porušení, tak spolupracuje se zcela nezávislými orgány, včetně soudních orgánů. A určitě tady nikdo nespochybňuje, že generální inspektor, který v podstatě započal proces impeachmentu prezidenta Spojených států, je nezávislou osobou, který ukazuje, která ukazuje, že má moc. Takže to je zásadní součást mechanismu ombudsmana. To též platí i pro soud FISA. V případě, že jde o eh, porušení předpisů FISA. Tady může dojít k nařízení odstranit porušení, což vlastně znamená smazání nelegálně sezbíraných dat. Můžete mít různé názory na ombudsmana, ale je taky potřeba brát v úvahu fakta, když uvažujete o ombudsmanovi. Takže takovýmhle způsobem ombudsman spolupracuje s dalšími orgány které jsou nedílnou součástí mechanismu, který jsme s Amerikou dohodli. A e, každoroční revize to potom potvrdila. Pokud jde o e, hromadný sběr dat, tak já dám slovo kolegovi Ralfu Zauerovi, který to vysvětlí dál. Yes, uh, uh, thank you very much. And, and... Mnohokrát děkuji a také zdravím, děkuji za pozvání. Pokud jde o to hromadné schromažďování údajů, ve Spojených státech samotných je výnos kongresu, který stanoví, jak, má jak mají zpravodajské služby schromážďovat informace. A to je v rámci FISA a tam se explicitně vylučuje to hromadné schromažďování. My na to někdy zapomínáme, takže je dobré to připomenout. FISA tedy vylučuje to hromadné schromažďování údajů pro spravodajské služby ve Spojených státech ze zahraničí. A pro nás je důležité, že když data jsou poslána do Spojených států a má je potom nějaký poskutovatel služeb ve Spojených státech, tak to schromažďování těch informací hromadné je vyloučeno zákonem. A i oddíl 702 FISI, který většinou vyvolává obavy nebo vyvolává většinu otázek. To je ten základ pro ten program Upstream. V sekci 702 tam je vyžadováno cílené schromažďování údajů. To znamená, schromažďování je možné pouze na základě tzv. selektorů. Selektor je například e-mailová adresa a, nebo něco v e-mailové adrese a není to nějaký obecný pojem jako bomba, teror nebo něco takového. Je to tedy komunikační informace, jako je třeba e-mailová adresa. A skutečně tam tedy není žádná individualizovaná kontrola soudu nad volbou těch selektorů, ale kort, soud předem uh, schvaluje ty zacilovací procesy, ty cílící procesy a řeší tam řadu elementů, jak ta spravodajská služba, jako například NSA nebo DCIA a další, mohou zvolit ten selektor, například jaké ukazatele počáteční musí ten orgán mít, když volí ten selektor. To znamená, že to není ponecháno na libovůli těch orgánů. Ten soud tam hraje roli tedy při schvalování těchto zacilovacích procesů. A to je všechno řešeno v té zprávě PKLOP, což je ten dohledový orgán, na který bylo poukazováno správně jako na ten hlavní prvek toho nezávislého dohledu ve Spojených státech a ten se věnoval konkrétně bodu 702 FISA, napsal zprávu, která je velice dlouhá a jsou tam důvěrné informace, informace, které nikdy nemůžeme získat, což je pochopitelné, ale Píklop získal od těch orgánů všechny tyto důvěrné informace a napsal zprávu, kde dospěl k tomu, že bod 702 FISI je cílené schromažďování a že je to uplatňováno přiměřeně. Takže mě trochu překvapuje, když kolegové z EDBP říkají, že by měla vzniknout nová zpráva, protože od té doby došlo k významným změnám FISA. Je pravda, že FISA byla znovu schválena, ale eh, všechno to jsou zlepšení oproti tomu předchozímu zákonu FISA. A v těch relevantních částech, například v bodě 702, tam nebyly žádné změny. Takže ta zpráva P-klubu není stará a vznikla před několika lety a je stále ještě platná. To si myslím, že je důležité. Pokud jde o sběr údajů, shromažďování údajů mimo Spojené státy, a musíme mít na paměti, že naše členské státy většinou rozlišují mezi sběrem údajů na území a mimo území, tak tam FISA se na to nevztahuje, neuplatňuje. Tam platí ten exekutivní příkaz asi, ale eh, to, co se děje mm, mimo území, té země, kterou posuzujeme, my jsme přesto tento exekutivní příkaz analyzovali a ani tam nedochází k hromadnému dohledu. Může tam být ve výjimečných případech hromadné schromažďování, ale podle směrnice PPD 28 a získali jsme ujištění navíc ze strany Spojených států, obzvláště ze strany ředitelství té spravodajské komunity které má vlastně dohled nad tou spravodajskou komunitou a ty nás ujišťují, že to hromadné schromažďování je skutečně pouze výjimečné a že tam jsou pojistky, že je to určitým způsobem filtrováno, když ta data jsou takto hromadně schromažďována. A potom poslední připomínka, jeden z poslanců říkal, že to hromadné schromažďování je jednoznačně zakázáno v právu EU a to ve skutečnosti není správné. To není, není pravda. Když se podíváte na eh, Štrasburský soud, na Evropský soud pro lidská práva, ten specificky uvedl, že hromadné schromažďování může být povoleno, není obecně zakázeno, pokud tam existují dostatečné pojistky. A soudní dvůr řekl, že obecný přístup k obsahu je zakázaný, ale to je masové sledování, to je něco jiného než hromadné schromažďování dat. A je potvrzováno, že hromadné schromažďování dat může být přijatelné, pokud to je využíváno k vyfiltrovávání určitých cílených informací, že se tam nejedná o masový dohled. A musíme mít na paměti, že samozřejmě i naše členské státy mají hromadné schromažďování. Jednoznačně to ukázala studie. Například v německém právu je možnost hromadně schromažďovat až 30 elektronických komunikací. To je tedy hromadné schromažďování údajů v našich členských státech. Takže nemůžeme říci, že by to bylo vyloučeno, nebo můžeme tedy říci, že to vylučujeme pro zahraničí, pro jiné země. Samozřejmě v některých případech je to potřeba. Nemělo by to být pravidlem, mělo by to být pouze výjimkou a musí tam být dostatečné záruky, to je důležité a to je to, co řekl soud ve Štrasburku, ale i Štrasburský soud tam například eh, poskytuje určitou pravomoc rozhodnout se, v těch jednotlivých členských zemích. A to tež by mělo tedy platit i při vyhodnocování nějakých cizích zemí, pokud jde o odpovídající úroveň ochrany. Takže nemůžeme, ale jak jsem, jak jsem říkal, ve Spojených státech je to hromadné schromažďování zákonem zakázáno, takže může probíhat pouze ve třetích zemích omlouvám se eh, komisi, eh, vím, už o tom hovoříme více než 20 eh, minut. Mějte prosím na paměti, že zde jsou ještě dva další panelisté a vidím, že někdo další na to ještě chce zareagovat, tak se prosím snažte nějak omezit ten váš projev. Most of the questions were addressed většina otázek byla adresována na komisi, ale vy možná chcete také mít nějaké připomínky, takže se prosím vyjadřete, ale pokuste se to zkrátit, eh, tak aby to bylo kratší než odpověď ze strany komise. Samozřejmě já to chápu a, a určitě, určitě chápete, že tam máme omezený prostor na veškeré body. Často to samozřejmě přesáhneme, ale musíme se snažit, abychom to nepřesahovali. Já jsem byla požádána v Němčině, takže bych chtěla opak odpovědět také v Němčině. Pane Fosy, vy jste se ptal, jak vyšetřujeme to, co se děje v Evropě s daty, když to kritizujeme v USA, že k tomu nedochází. Já musím říct, že ochrana údajů je velice kulturně zatížená tematika a skutečně se to velice liší. V Evropě máme mnoho stížností a to znamená, že každý podnik musí počítat s tím, že bude konfrontován s dohledovým orgánem, který se ho bude ptát a bude ho konfrontovat s tím, že si na něj někdo stěžuje zatímco v oblasti mezinárodních transferů dat tam to vypadá úplně jinak. Tam skoro nikdy nejsou stížnosti, protože jak člověk vlastně vůbec zjistí, že ty informace, které někomu poskytl, jsou někam dále předávány. Tam už skutečně musí mít člověk velmi silnou potřebu to zjistit a je obtížné se to dozvědět, že k tomu transferu došlo. Privacy Shield je navíc výsledkem vyjednání a to právní porozumění na americké a na evropské straně není vždy úplně rovné a, nebo stejné, shodné a proto je tady eh, třeba nějak najít nějaký způsob, abychom tím vlastně mysleli totéž. A vzhledem k tomu, že toto je samocertifikační mechanismus, tak tam vlastně ty podniky provádějí tu certifikaci sami ale musíme nějak zajistit, abychom tady hovořili o tom tež, když máme před sebou ten týž text. Okay. Mr. Pellegrini. Pan Pellegrini, prosím, pokuste se také zkrátit. Děkuji, pane předsedo, bude to co nejrychlejší. Chtěl bych začít otázkou pana Fose a potom pokračovat. Myslím, že jsme nehovořili pouze o FISE, protože tam jde o cílený sběr na americké půdě, zatímco některé procesy fungují i mimo území Spojených států a měly by být také pokryty vyhodnocováním tohoto štítu. A tyto aspekty byly řešeny také v případě Šrems 2. Pokud jde o Péklop a ombudsmana. Vzhledem k tomu, že jsme ten proces podrobně neověřili, skutečně je to pro nás zdroj obav, protože jsme obdrželi určité přípustné stížnosti a očekáváme, že ještě nějaké další přijdou. Ne, že bychom na to dělali reklamu, ale očekáváme, že nějaké přijdou a bude to příležitost, abychom mohli projednat v rámci centralizovaného orgánu EU a s pracovníky ombudsmana. Některé ty informace tam jsou vlastně důvěrné, což je pro nás obava, protože nemůžeme vyhodnotit celý ten systém a jeho fungování, protože některé ty procesy jsou důvěrné, takže je to vlastně určitá neznámá oblast, kterou jsme ještě dostatečně neprověřili. Byla tady připomínka komise vůči nám, ale myslím, že pro tento výbor to není až tak relevantní. U zprávy P-klobu tam byla doporučení, ale my nevíme, jestli se jimi někdo řídil nebo ne. A i ta zlepšení na straně FISA nebyla plně vyhodnocena, protože ty doplněné záruky se netýkají občanů EU. A potom jde o schromažďování informací nejenom která jsou vybrány prostřednictvím selektorů, ale také informace ohledně selektorů. Netýká se to pouze tohoto případu, ale pokaždé, když takováto citlivá legislativa je nějak modifikována, měli bychom tam mít podrobné vyhodnocení jejího vlivu. A nyní tedy vracím slovo panu předsedovi. Děkuji za vaše připomínky a samozřejmě bych chtěl velice ocenit úsilí ze strany zástupců komise, že se skutečně snažili odpovědět na ty otázky a byla zde skutečně řada dobrých otázek, které si zaslouží dobrou odpověď a já tedy oceňuji i to, že se snažili držet těch časových omezení. Ale nepřekvapuje mě, že se zde hlásí ještě dvě další osoby, které chtějí zareagovat. Takže prosím, snažte se to časově omezit. Paní Indveld, nebojte se, bude to velice stručné. Vždy mohou existovat rozdíly v politickém a i právním posouzení určité situace, ale když jsem si vyslechla obzvláště vaše kolegy, kteří více než vášnivě obhajovali ten americký systém, tak ta myšlenka, že ochrana práv evropských občanů a obrana evropských evropských zákonů eh, je ve vašich rukou, to mě skutečně děsí k smrti. Já mám druhou připomínku. Já se skutečně stydím a děsí mě, že komise Evropská hájí ty procesy hromadného schromažďování, zatímco vy byste měli být těmi, kdo to zastavuje, kdo tomu zabraňuje. Veřejnost se tomu velice brání je jasně řečeno, že to musí i ve Spojených státech, že to musí být omezeno na absolutní minimum. Nejde pouze o získávání těchto informací hromadné, ale je zakázáno i to získávání těchto dat a jejich, i také jejich uchovávání. A soud řekl, že to hromadné schromažďování a uchovávání těchto informací není přijatelné. A rozhodnutí Šrems říká, že potřebujeme odpovídající ochranu, pokud jde o ochranu údajů a ten štít se tomu vůbec neblíží. Vyslechli jste si tedy jasná vyjádření a také kritiku těch odpovědí, které jste poskytli, takže samozřejmě máte právo na druhé kolo odpovědí a buďte prosím struční. Já budu velice stručný, protože my už jsme odpověděli a nebudu se opakovat, jenom jsme připomněli ty prvky amerického systému, který doplňují také určité mechanismy v rámci štítu ochrany soukromí a na vyhodnocení těchto prvků je založeno naše zjištění o odpovídající úrovni. Hovořilo se o bodu 702 FISA a to jsou fakta. Pokud se neschodneme na faktech, tak, tak to je jiná otázka. A já naprosto souhlasím s paní Intveld, že tam jsou aspekty interpretace, odlišného výkladu. A proto bych chtěla odpovědět na to, co říkala předtím paní Cipr. Náš soudní dvůr, a proto jsem také říkal, že se k tomu možná budeme muset vrátit, protože v nadcházejících týdnech a měsících soudní dvůr se vyjadří nejenom k případu Šrems 2, ale také k případu uchovávání údajů, k případu, soukromí v mezinárodní sféře, kde jde o problém hromadného schromažďování údajů členskými státy nebo budoucími bývalými členskými státy, jako je Spojené království. A to určitě poskytne řadu vyjasnění ohledně té interakce mezi různými aktivitami veřejných orgánů a základními právy a bude vyjasněna, jaká jsou kritéria, které platí nejenom pro zahraniční státy, ale i pro členské státy. A určitě uvítáme takováto vyjasnění, která nám pomohou v naší práci. That'll be okay. Takže Tolik tedy k tomuto bodu. Stihli jsme to včas a přeji vám hodně štěstí do roku 2020. Uvidíme se příští týden ve Štrasburku. Loučím se.